Dobré ráno, takže zahajujeme naši dnešní schůzi. Srdečně vás vítám na schůzi našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Včera jsme měli velmi zajímavé a živé zasedání sehledně diskusy ohledně tunelu Lyon-Turin. Chtěla bych tady představ, eh, srdečně přivítat zástupce komise, bod programu 11 zvláštní zpráva finanční podpora členským státům ve složité situaci za rok 2015. Naší zpravodajkou je kolega Kyně Ayala Sender, takže hned jí dávám slovo, aby nám představila zprávu, prosím, paní kolegyně. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové z Evropského parlamentu, chtěl bych poděkovat tomuto výboru za to, že mě pozvala jakožto člena Evropského účetního dvora, abych vám představil zvláštní zprávu 18 2015 finanční podpora členským státům ve složité situaci. Je mi velkou ctí spolupracovat s tímto výborem a poskytnout vám relevantní informace o naší práci, tak abychom se lépe přizpůsobovali změnám za poslední eh, léta účetní dvůr vytvořil projektový tým pro finanční a hospodářské řízení. V tomto ohledu jsme už vydali několik zpráv. Připravili jsme dvě zprávy o dohledových orgánech. První zprávu v roce 2014 k EBA a druhou v lednu o ESMA. Vydali jsme také zprávu, kterou vám prezentuji dnes, to znamená finanční pomoc eh, členským státům ve složité situaci. A v nedávné době také jsme vydali zprávu o technické pomoci pro Řecko, kterou budu tomuto výboru představovat 14. června. A tento týden jsme také vydali a představili zprávu o eh, proceduře pro eh, přílišné zadlužení. Vážení poslanci a poslankyně, začnu tím, že bych vám prezentoval výsledky našeho prvního průzkumu toho, jak komise řeší finanční krizi, která zasáhla Evropu v roce 2008. Fakta eh, krize, tedy její dopady, pocitujeme ještě dnes. A výsledné dlouhodobé programy eh, mezi tím vystoupaly do výše několika miliard eur. Proto je zásadní, abychom se poučili z chyb z minulosti. Začal bych tím, že bych vám poskytl přehled toho, na jaké téma tento audit proběhl, co jsme zjistili a co doporučujeme. A poté rád zodpovím vaše dotazy. My jsme zkoumali, zda e, řízení finanční pomoci ze strany Komise pro státy v potížích bylo vhodné. Zejména jsme se soustředili na řízení dvou nástrojů finanční pomoc, pomoci komise. Na jednu stranu to byl Evropský stabilizační mechanismus, který se používal k tomu, aby poskytoval finanční pomoc zemím v rámci eurozóny, což bylo Irsko a Portugalsko. A na druhou stranu to byl mechanismus eh, platební bilance, který se použil pro tři země mimo eurozónu. Maďarsko, Lotyšsko a Rumunsko. V rámci auditu jsme zkontrolovali, zda rostoucí daňové riziko bylo včas detekované a zda procesy komise byly navrženy dobře k tomu, aby představili komplexní přínos pro programová rozhodnutí. Rovněž jsme přeskoumali půjčovací praxi komise a nakonec jsme ověřovali, zda programy finanční pomoci splnily své hlavní cíle. Musím vás rovněž upozornit na to, co tento audit neměl náplní práce. Netýkal se trojky, my jsme se soustředili pouze na práci komise. Bez ohledu na to, jsme zkoumali spolupráci komise s dalšími partnery, ale nehodnotili jsme, zda jejich angažovanost s jinými partnery eh, byla opodstatněná anebo nikoli. Neprováděli jsme ani audit rozhodnutí na politické úrovni. Dále neskoumali jsme kontrafaktické scénáře, jak se možná mohl někdo chovat jinak a nehodnotili jsme ani udržitelnost, ani pravděpodobnost splacení ztrát. Ale abych se dostal k tomu hlavnímu. Jaké celkové závěry jsme vypracovali? Všimli jsme si, že bez ohledu na určité signály varování komise nepředvídala a nebyla připravena řešit krizi takovéhoto rozsahu. To do značné míry vysvětluje ty prvotní slabiny, které jsme zjistili v rámci řídících procesů v komisi. Komise musela připravit a implementovat programy asistence pod velkým časovým tlakem. V té prvotní fázi měla jen málo e, interního know-how a e, inspirovala se Mezinárodním měnovým fondem při přípravě jednotlivých částí programu. Náš audit se rovněž zaměřil na interní procesy komise, a tam jsme zjistili, že jsou většinově slabé. Zjistili jsme, že země v podobných situacích eh, měly jiné zacházení. Jeden příklad toho je, že země mimo eurozónu eh, velice často museli reformy zakotvit do legislativy, zatímco země eurozóny museli pouze provést přípravné kroky. Zjistili jsme také, že celá řada dokumentů vypracovaných zaměstnanci komise neprošli kontrolou kvality. Tyto dokumenty pak byly později použity e, jako základ pro důležitá rozhodnutí. Rovněž se objevily nedostatky ve způsobu, jakým zaměstnanci komise dokumentovali svou práci. Co se týká monitorování e, implementace programu, tam jsme zjistili několik problémů, co se týká spolehlivosti přeskumu komise. A abych jmenoval jeden příklad za všechny, komise systematicky neinformovala o plnění podmínek členskými státy. S přihlednutím k tomu všemu bych měl zdůraznit, že ne vše je v naší zprávě negativní, ba naopak. Uznáváme určité důležité pozitivní výsledky. Faktem je, že programy pomoci splnili svůj primární cíl. Země, kterým byly poskytnuty, e, splnili revidované deficitní e, cíle a jejich strukturovaný deficit se zlepšil, byť různým tempem. Ten program rovněž vyžadoval, aby státy implementovaly výrazný počet reform. Můžeme říci, že členské státy splnily většinu podmínek, které byly v jejich programech stanoveny, byť třeba s nějakým prodlením. Nakonec, co doporučujeme? Máme sadu doporučení, která mají zlepšit zlepšit řízení budoucích programů pomoci ze strany komise. Konkrétně doporučujeme, aby komise byla lépe připravena eh, na plnění nových programů finanční pomoci, pakliže by k ním došlo. Rovněž by komise měla posílit své interní procedury tím, že zvýší transparentnost, zajistí lepší kontrolu kvality a zlepší dokumentování provedené práce, prováděné práce. Pro jakékoliv budoucí programy by se komise měla snažit formalizovat mezi institucionální spolupráci s ostatními programovými partnery a měla by cílit skutečně na ty důležité reformy. Nakonec doporučujeme, aby komise dále analyzovala klíčové aspekty eh, dalšího vývoje zemí po uzavření programu, to znamená hospodářské, sociální eh, dopady, dopady na konkurenceschopnost a tak dále. Děkuji vám mnohokrát za pozornost a teď jsem, vážení poslanci a poslankyně, připraven zodpovědět jakékoliv vaše dotazy. Díky. Děkujeme. Je to zajímavá a důležitá zpráva po včerejší eh, eh, diskusi, kde šlo o kritériích deficitu. Je dobré, že účetní dvůr se věnuje eh, ještě intenzivněji těmto postupům. Je to pro nás velmi důležité. Spravodajkou je Ines Ayala Sender, které tímto uděluji slovo. Prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já začnu tím, že bych jste přivítala zase, protože už jsme se zabývali hejsovou zprávou včera ohledně postupu eh, Eh, deficitu, takže vás zde vítám a myslím si, že můžeme být hrdí, protože parlament je, a zejména náš výbor, jsme bojovali za to, aby účetní dvůr eh, měl dostatečné kapacity pro analýzy, pro ověřování eh, účtů ze všech aspektů zprávy věcí veřejných, protože zde jde o evropský rozpočet a to analýzy z různých perspektiv, nikoliv pouze z pohledu nezbytných eh, záruk, které potřeba poskytnout komisi a Evropské centrální bance. Kontrolní mechanismy, mechanismy dohledu a zejména mechanismy pro prevenci umožňují předcházet kritickým situacím nebo rizikovým situacím. To je tedy to, co nyní bylo zavedeno a co existuje. Nicméně v mé zprávě vyjadřuji určité zklamání zklamání. Proč? Protože ještě jsme na začátku eh, tady eh, tohoto postupu. Pro nás, stejně jako pro účetní dvůr, je potřeba, abychom se naučili být efektivnější v našich hodnoceních, eh, v našich doporučeních. A když se díváme na ta doporučení předložená Evropským účetním dvorem, i když tato doporučení jsou eh, samozřejmě vhodná a eh, přesná, myslím si, že na tomto se shodneme s mými kolegy, tak sedm let po eh, začátku krize tato doporučení podle mě nejdou dostatečně daleko. Jakožto zpravodajka bych si byla přála, aby to nebyla pouze analýza určitých procedurálních otázek, tedy způsobu a postupů používaných pro to, abychom čelili krizi, ale byla bych si přála také, aby komise vytěžila určitá poučení s postupu Mezinárodního měnového fondu a naopak také, aby Eh, zohlednilo stanovisko Světové banky, takže já bych byla, eh, chtěla, abychom šli trošku dál, abychom se zaměřili na konkrétnější aspekty a ne pouze na procedurální otázky. Účetní dvůr sám to uznává, že některé cíle byly splněny, i když ta krize samozřejmě byla zcela nová, nejen pro nás Evropany, ale dá se říci ve světovém měřítku. Šlo o to, aby se zachránili nebo vůbec eh, obnovili určité členské státy, zejména v rámci eurozóny, se všemi těmi potížemi, které to, eh, které to doprovázely. A i včetně tedy samozřejmě zemí mimo eurozónu bylo potřeba přijmout různá opatření. Chtěla bych poděkovat účetnímu dvoru za to, že se věnoval problému, o kterém jsme včera také hovořili v rámci Hejsovy zprávy jde o odlišený, odlišný postup eh, mezi jednotlivými členskými státy, což samozřejmě představuje určité riziko. A zde si myslím, že bychom o tom měli hovořit více a podrobněji také s komisí, protože jak pro vlády, tak pro občany, tak pro experty eh, někteří mají pocit, že se zde neměří stejným metrem že ta řešení eh, nebyla stejná pro všechny, že ten přístup eh, prostě byl odlišný. Samozřejmě nemůžeme srovnávat eh, nesrovnatelné. Nemůžeme jak si srovnávat hrušky s, jabky, s jablky, ale domnívám se, že v oblasti pomoci, asistence by bylo potřeba naplánovat určitá eh, opatření eh, exkluzivní, eh, konkrétní, specifická podle historie, ekonomické, finanční, sociální struktury jednotlivých členských států. Samozřejmě evropská konstrukce má cíl sjednocování ale nes, nemůžeme prostě zanedbávat tato specifika jednotlivých států. Takže bych byla ráda, kdyby komise byla přesnější z tohoto hlediska, protože se domnívám, že pro budoucnost i z určitého pedagogického pohledu je to skutečně zásadní věc pokud chceme se zaměřit na revizi evropského semestru, což je to, co činíme, tak vlastně musíme konstatovat, že občané mají dojem, že některé země mají právo na určité prvořadé, privilegované, eh, privilegovaný přístup a jiné nikoliv. A to je velice závažné, zejména z hlediska rozsahu krize. Tady tento pocit, eh, který občané mají, je velmi závažný. Lidé mají pocit, že, jsou, že se měří dvojím metrem, že jsou různé kategorie eh, členských států což má samozřejmě daleko více negativní důsledky než pozitivní. Takže toto je otázka, kterou kladu jak Evropské komisi, tak účetnímu dvoru. Mohli byste nám říci, do jaké míry by bylo možné přemýšlet o takzvaném ad hoc přístupu, protože viděno zvenčí ono to působí tak, že jsou zde velké nerovnosti, že prostě ten přístup není stejný. Dokonce, že, ducha, že to, ten přístup není zcela nestraný vzhledem k zemím, které se nacházejí v krizové situaci. Už jsem o tom hovořila včera v příležitosti zprávy kolegy Briana Hejse, že se musíme poučit z toho všeho, abychom se připravili lépe na budoucnost. Otázka zní, zda máme nezbytné zdroje, nezbytné pracovníky, máme také to know-how, které potřebujeme, ty znalosti, ty informace možná je to spíš určitá interní expertíza Evropské unie, kterou bychom měli více využívat, než obracet se eh, pravidelně a systematicky na externí expertízu. Musíme se však ještě poučit my sami, musíme spolupracovat. Společně jsme překonali tuto krizi, takže musíme se z toho nyní poučit, vytěžit taková poučení, abychom dokázali předcházet novým krizím, protože skutečně jde o to, abychom předcházeli vzniku nových krizí. A Můžeme tedy konstatovat, že různé nástroje by byly mohly být využity, nicméně nebylo tomu tak u všech. Nyní ex post se domnívám, že je potřeba se z toho opravdu poučit, ze všeho toho, co jsme překonali, co jsme společně prožívali a položit si otázku, abychom byli neměli přemýšlet o jiných opatřeních o vza, jaksi vzájemném propojení a využití eh, a splácení dluhu, zadlužení například. A potom bych také eh, chtěla vyjádřit drobnou stížnost komisi určitou interpelaci, protože Evropský parlament je eh, vaším partnerem. Snažíme se hledat řešení společně v krizové situaci. Protože samozřejmě ta taková eh, krize je nebezpečná. Čili chtěla bych požádat komisi, aby nám v budoucnu předkládala všechno to, co se týká evropského semestru, tupaku, sixpaku, Stále zde slyšíme, že by bylo potřeba vrátit se k určitému flexibilnějšímu systému a že Evropský parlament se jaksi ocitne na okraji tady eh, tohoto eh, legis, tady této reformy evropského finančního systému a této právní úpravy. Takže bych byla ráda, kdyby se věci vyjasnily eh, z tohoto pohledu. Evropský parlament má roli, kterou hraje a musí hrát tady v těchto podmínkách. A zejména nejde o to, abychom oslabili naše úsilí, a to ani pro kontrolní opatření, ani pro opatření týkající se pomoci členským státům. A musíme také posílit naše úsilí v oblasti externí komunikace. Komunikace je samozřejmě zásadní v tak důležité oblasti. Pochopitelně nejde o to, abychom byli na titulních stránkách eh, různých eh, deníků specializovaných na ekonomiku, jako Financial Times, ale je také důležité, abychom se podívali na to, jak do budoucna bychom dokázali lépe komunikovat a prezentovat eh, takovéto zprávy veřejnosti. Ve výroční zprávě samozřejmě se tam projevilo určité úsilí o transparentnost a určitou pedagogiku. Tam eh, formulu, jsou formulována různá doporučení, posiluje se nutnost institucionálního dialogu s komisí, ale můžeme to interpretovat dvojím způsobem doufám, že v budoucnosti tyto zvláštní zprávy budou mít budou zlepšeny, budou podávány v lepší formě. Je to asi formální otázka, ale myslím si, že je to důležité z hlediska transparentnosti. Děkuji za úvodní vystoupení a nyní můžeme dát slovo poslancům a poslankyním a první byl pan Hayes. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci upřímně poděkovat eh, eh, panu Alexandrovi za jeho zprávu a také za všech 34 doporučení. Souhlasím se vším a myslím, že to velmi úplná reakce. A ještě se k tomu vrátím, pokud mohu. Chci zejména poděkovat účetnímu dvoru za tuto zvláštní zprávu. Tato zpráva už měla přijít dávno a je velmi případné, že o tom nyní jednáme, protože byla to evropská krize a zejména v mé zemi, zejména se museli Jirové vyrovnat s nevěřitelným programem přizpůsobení se krizi. A musíme se poučit z chyb, které byly učiněny během tohoto procesu. A zvláštní zpráva účetního dvora, která byla zveřejněna, jasně formuluje tyto chyby. Ve zprávě je uvedeno jasně, že komise byla absolutně nepřipravená při hodnocení rizika po jednotlivých členských státech. My jsme poznali, že se pohybujeme v neprobádaných vodách. A to se týká zejména insolvence v některých zemích a bylo potřeba využít evropských prostředků pro záchranu některých ekonomik. A tady je důležité, že slovo, které používá účetní dvůr, pokud jde o zachování jednotlivých eh, informací je příliš zatěžující a těžkopán. A pokud o klíčové dokumenty, klíčové dokumenty, které, vy, které účetní dvůr vyhledával, tak nebyly k dispozici. A za to je někdo odpovědný. Proč ta dokumentace není k dispozici pro účetní dvůr, když eh, byla vyhledávána? Zpráva také řeší eh, takový uniformní přístup k programům úprav. A toto je klíčová otázka, protože, jak už jsem řekl včera ke své vlastní zprávě, tady neřešíme jednu ekonomiku ve všech členských státech. Každý členský stát má své silné a slabé stránky a má jiný ekonomický model. A pokud se snažíme o konvergenci, musíme respektovat skutečnost, že v jednotlivých členských státech existuje jedinečný ekonomický charakter. A podle mého skromného názoru to prostě ne, mus, nebylo zohledněno, když se ty programy připravovaly. Bylo uvedeno Maďarsko. V původním záchranném období tam bylo 60 doporučení v mé zemi a pro Portugalsko bylo asi 400 doporučení. Takže neexistoval spravedlivý univerzální přístup při koncepci těchto programů. A z toho se musíme výrazně poučit. A klíčová otázka pro Irsko, když dovolíte, je probíhající spor týkající se neúspěchu ECB při snaze o dohodu s dvěma irskými vládami aby byly ztráty přeneseny na eh, držitele státních dluhopisů a dvou, dvou, v případě dvou bank, které tedy eh, zmizely, které neexistují, které zbankrotovaly, ale měly ztráty, které přesaly osmkrát jejich eh, kapitál. A je, to je otázka, kterou uvádí účetní dvůr ve své vlastní zprávě. A skutečnost, že když hledali příslušné podklady od ECB, co se týče tohoto konkrétního případu, tak žádné dokumenty nebyly k nalezení. Já myslím, že je třeba někoho pohnat k odpovědnosti. Já jsem se ptal eh, prezidenta ECB Draghiho při měnovém dialogu a ty odpovědi nejsou dostatečné. A myslím, že eh, funkce hlídacího psa účetního dvora, která je klíčová v struktuře evropských institucí, musí být naplněna, tak jak je zde správně uvedeno. A k dnešnímu dni zatím nemáme konkrétní odpověď. A dostatečně obsažnou odpověď. Tedy jak postupovat dál. Odpověď eh, paní Ayalsender je dostatečně obsáhlá. Do budoucnosti musíme mít kontrolní systém na konci události, ale průběžně, protože prostředky skrze jednotlivé finanční mechanismy, které používáme při finančních krizích, se vynakládají průběžně. Takže se mi zdá, že účetní dvůr by na tom byl mnohem lépe, kdyby provedl analýzu režimu výdajů průběžně v procesu, než aby to bylo odloženo na konec a na období po příslušném období. A otázka dohledu Ekon a náš výbor se tím zabývali a naštěstí máme pracovní skupinu pro finanční pomoc, která se, je složena skládá z několika poslanců pod dohledem Ekonu a to tehdy neexistovalo, tato forma dohledu. A jako evropští občané, které zastupujeme, Další otázka, která si musíme položit, je co bych měl dělat jinak. A ECB nebude součástí programu trojky, to je asi úplně jasné. A musíme skutečně řešit, jakou odbornost potřebujeme v těchto otázkách. Já už jsem skutečně jako zástupce země, která překonala tuto věc s obrovskou výdrží, tak tak už mám plné zuby negativních hodnocení eh, výsledků Irska, eh, co se týče ekonomické transformace. Je to jako by komise eh, uznává úspěch na jedné straně a přímo musí negativně komentovat něco jiného. A já myslím, že tady by si skutečně měli překonat. Některé země odvedly obrovské oběti a my jsme to překonali a, měl, a při hodnocení komise by měly, mělo být mnohem vyváženější a neměly by se soustředovat na, na drobnosti. A podobně jako zpráva účetního dvora, kterou dnes projednáme, nám pomohla vyvolat diskusi v této věci. A musíme se k této věci vracet a snažit se o odpovědnost komise v celé věci věcí, která obklopuje velmi temné období v evropských dějinách. Děkuji vám. Děkuji, pane Hejsi, za vynikající příspěvek. Další žádost o slovo je od paní Suly. Děkuji. Eh, já hovořím za pana Techovského, který zde nemůže být kvůli jiným povinnostem a je stínovým zpravodajem o, k této zprávě a on mě vlastně pověřil, abych přesprostředkovala jeho stanovisko k této zprávě. Stinový zpravodaj vítá tuto zvláštní zprávu k finanč, o finanční podpoře členským státům ve složité situaci. Pochopil to tak, že vlastně bude zpracována také zvláštní zpráva eh, ohledně Řecka a tato, tuto zprávu považuje za významnou a Eh, ptá se Evropského účetního dvora, kdy bude tato zpráva zveřejněna. Stínový zpravodaj eh, souhlasí s komentáři účetního dvora a podporuje také doporučení. Zdůrazňuje tu skutečnost, že potřebujeme jasný, jasně strukturovaný rámec k tomu, abychom v budoucnu Eh, mohli k tomu zaujmout odpovídající stanovisko. A tento rámec musí eh, spočívat na dobře dokumentovaném, jasném a transparentním postupu, tak aby Eh, mohli být eh, poměrně rychle využiti pracovníci komise. Dále stinový zpravodaj poukazuje na to, že potřebujeme větší transparentnost, zejména pokud jde o rozhodování ohledně zprávy programu a přidělování rozpočtu. A to ne pouze v rámci této příležitosti, ale je to vlastně všude, kde je to aktuální. A konečně se stínový zpravodaj chce zeptat komise, zda už nyní připravuje eh, úpravu, už začala s úpravou eh, finančních prognóz a kdy také eh, ostatní doporučení účetního dvora budou prosazena a jakým způsobem. Děkuji. Děkuji, paní Šulin tu jsou otázky pro účetní dvůr, na který odpoví později a nyní pan Liberacky. Děkuji Dereku. Chci, chci poděkovat účetnímu dvoru za vypracování této zprávy a chci také poděkovat Ines a Jalasender za zprávu. Hovoříme o otázce, která byla horkým bramborem celé roky. Řecko, a Portugalsko, Irsko a další země byly na titulních stránkách. A nyní jsme na to trošku zapomněli, protože jsme řešili jiné otázky, jako je migrace nebo Brexit. Ale myslím, že bychom měli pokračovat v dobré práci, protože tato Zpráva ukazuje, že komise reaguje pomalu nebo vůbec, nedokáže eh, předjímat věci a je tu obrovská míra setrvačnosti. A vlády eh, si nejsou vědomy potenciálního dopadu toho, čím se zde zabýváme a jak na to reagovat. Kromě toho je, existuje řada mýtů o zemích, které potřebují pomoc. Jeden z takových mýtů je, že finančně podporujeme Řecko a tak dále a tak podobně. A euroskeptici to považují za velmi kvalitní argument. Možná bychom měli předat tento text všem národním parlamentům, aby mohli tuto otázku projednat když se sejdeme s poslanci z národních parlamentů, tak by stálo za to zařadit tuto zprávu na pořad takového jednání. Jako takový materiál, který by měl sloužit k osvětě. A jak se Evropská unie dostala do takové smrtící spirály a jak dokázala překonat začarovaný kruh. Tady se zdá, že téměř výlučně řešíme problémy členů eurozóny, ale existují země mimo eurozónu, jako je Maďarsko. A Maďaři by mohli říci, že se s nimi zachází hůře. A a mohli by tvrdit, že pokud jste v eurozóně, tak se s, vám, s vámi jedná hezky a pokud jste mimo eurozónu, tak je to mnohem horší. Rozpočtová kázeň, do jaké míry jsou vynakládány evropské prostředky, jak odolné jsou bankovní systémy. Tato zpráva je velmi dobrým nástrojem pro vytvoření takového celoevropského povědomí a e, schopnosti plnit úkoly a poučit se z minulých chyb. Takže Ines, ještě jednou vám děkuji a chci poděkovat také účetnímu dvoru za to, že vypracoval tento dokument. I když e, jsme měli určité metodické problémy a možná bychom měli mluvit o té metodice a jak eh, zlepšit eh, schromažďování informací a poskytování varování v takových dokumentech. Děkuji, pane Libracky, za řada cených příspěvků. Nevidím, že by někdo další se hlásil. Další poslanec dám jsou panu Dakovi z Ekofinu. Děkuji. Za prvé vítám tuto možnost jednat s výborem o zprávě. Děkujeme paní předsedkyně a děkujeme také členovi účetního dvora. A dovolím si kolik poznámek. To je nový přístup účetního dvora. Je to výkonnostní audit a jsme na začátku nového období, nového přístupu a DG Ekfin to vítá. A my jsme se chtěli do toho zapojit konstruktivně do celého procesu s účetním dvorem. Programy pomoci, které jsou předmětem tohoto auditu, byly první. Byly vytvořeny, aby pomohly zemím, které ztratily přístup na trhy. Důvod byl bezprecedentní globální ekonomická krize, která začala v roce 2008. A ze své povahy tyto události byly nepředvídatelné a nepředvídané. A to bylo pravda pro většinu politických činitelů. Představilo to novou práci pro Evropskou komisi, pro progr- tyto programy vznikly pod časovým tlakem, zejména pro eurozónu, aby vznikly velmi rychle nové postupy a nové nástroje komise čelila eh, omezení prostředků, ale došlo k velmi rychlému procesu učení a učení dvůr uznává, že komise se vypěla k tomuto výsledku a jak říká účetní dvůr, komise nejednala sama orgány členského státu sehrávaly významnou úlohu při koncepci programu a stejně tak MMF a ECB. A prezentace člena účetního dvoru eh, poněkud temně zobrazuje zjištění zprávy účetního dvora. A tato zpráva sama o sobě je vyváženější a zasazuje věci do kontextu a uvádí i pozitivní příklady. A to je zřejmé z doporučení členů třetího dvora vytváří e, souvislost mezi omily a dopady krize. Ale nehovoř, ve zprávě se nehovoří o omelech, ale o některých procesních nedostavcích. A účetní dvůr nepodnikl e, hodnoci ekonomické politiky programu. Když zvážíte e, ekonomické výsledky, je zřejmé, že auditované programy splnily primární cíle. Auditované země se vrátily na trhy, a ve všech těchto zemích program půjček státním poměr byly v rámci daných mezí a tyto obálky jsou spláceny a nepředstavuje to náklady pro daňové poplatníky. To je důležitá věc. Audit se soustředil na procesné rozhodování, na, na, uchová, na e, záznamy a zde poukazuje na čtyři problematické oblasti a já bych chtěl se zaměřit na tyto problematické oblasti a podotknout, v čem se neschodujeme s účetním dvorem. Programy úprav by neměly být eh, standardizovány. To zaznělo také z úst eh, členů výboru. Programy by měly být pružné a upravené pro jednotlivé podmínky pro, podle ekonomických, politických a správních podmínek v jednotlivých zemích. A tady je také důležité, jaký je vstup eh, národních orgánů příslušných zemí. Program přivlastnění si programu je klíčový pro program. Komise také uznala, že, uznala si také, že došlo k, v původní fázi k eh, prvotním nedostatkům, ale došlo k procesu učení a změn a, pro, a toto se postupně měnilo. A nedostatky neměly dopad na výsledek programu. Je prostor pro zlepšení. A my si myslíme, že procesy byly obecně silné, byly tam kontrolní mechanismy, zejména e, u dalších institucí a ze strany členských států. Konečně, co se týče doporučení, chci říci, že se můžeme shodnout se všemi doporučeními, které navrhuje účetní dvůr a také ty, ta doporučení, která jsou ve zprávě zpravodajky paní Ayala Sender. To je dobrý základ a my už jsme pracovali na těchto doporučeních. Řada z nich již byla eh, realizována. Postupy řízení dokumentů, uchovávání záznamů se zlepšilo výrazně od počátku krize. Je zřejmé, že po každém hodnocení programu dochází k zveřejnění závěru a Vyzývám vás, abyste se s tím seznámili, také to předkládáme parlamentu. A provádíme hodnocení ex post, abychom se poučili z minulých programů. A hodnocení ex post irského programu a e, španělského programu, který ne, které nejsou pokryty auditem účetního dvora, byly také zhodnot, e, zveřejněny. Chtěl bych se zmínit, k jedn, e, chtěl bych se zmínit o jedné kritice člena výboru. A Tady jde o hodnocení ex post irského programu. V zásadě jsme dospěli k závěru, že tento program byl úspěchem. Dovolte mi nyní se vyjádřit k některým dalším otázkám, které se objevily při jednání. Za prvé, pokud jde o fiskálně ekonomické předpovědi, to je oblast, která se konstantně zlepšuje. A já bych chtěl zdůraznit, že výsledky komise při ekonomických a fiskálních předpovědích jsou stejně dobré jako u OECD, MMF nebo u soukromých institucí, které se zabývají ekonomickou předpovědí. Co se týče eh, tedy mutualizace dluhu, tak reakce v rámci krize a vytváření nových nástrojů je krokem právě k tomu. A to umožní zemím, které čerpaly z EFSM v minulosti a nyní z ESM, mít eh, velmi nízké eh, finan- náklady na financování. A to je věc, kterou v komisi vítáme. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane Tako za váš příspěvek. Vyjmenoval jste hodně poznámek k účetnímu dvoru a možná teď by byla eh, ta správná chvíle, aby na ně účetní dvůr reagoval. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce a celému výboru za uvítání této zprávy. Rád bych také poděkoval komisi za eh, dobrou spolupráci na tomto auditu. Jak bylo řečeno, byl to nový druh auditu. Provedli jsme audit eh, operační efektivity komise a přípravu robustních procedur na straně komise, které mají podporovat eh, rozhodovací politický proces. A ta spolupráce byla dobrá, jsme velice rádi, že zohlední všechny naše body. No a teď, když dovolíte, pane předsedo, rád bych zareagoval na některé komentáře paní zpravodajky. Za prvé, co se týká rozsahu našeho auditu. Ona hovořila o frustraci, a ono je to pravda, že náš audit byl omezen pouze na analýzu procesů, procedur a pracovních systémů v rámci komise, které tedy komise vyvíjela, v rámci přispívání k důležitému rozhodování na straně rady a ostatních politických rozhodovacích orgánů. Samozřejmě my jsme si mohli vybrat jiné oblasti, ale jak jsem řekl ve svém úvodním příspěvku, nepokryli jsme všechny aspekty hospodářské politiky. Museli jsme se zaměřit právě na rozsah našeho auditu. Měli jsme dojem, že širší politické záležitosti byly jaksi mimo naši pravomoc. Samozřejmě určité body k hospodářské politice zůstávají stále otevřené. Akademici a politici stále o celé věci debatují. Slyšeli jsme zde eh, některé nápady jako mutualizace dluhu nebo odpuštění dluhu, ale jsou ještě další scénáře, například takový, že že by neměly být žádné záchrany, žádné takzvané bailouty. Ovšem náš audit se zaměřoval na ty procedury jako takové. A tomu právě říkáme ta operační efektivita dané instituce a její schopnost efektivně přispívat k rozhodování. Protože v nedávné době jsme viděli, že v podstatě rozhodují politické orgány, tedy rada, že rozhodují orgány v členských státech, kdy se vypracuje memorandum o porozumění, ale tato rozhodnutí jsou podložena dokumenty, které vypracovává komise. A proto je práce komise tak důležitá, a proto jsme se na ní zaměřili. Jak jsem řekl, tyto cíle byly splněny. A teď je důležité, aby do budoucna dokumentace, transparentnost, řízení kvality eh, a následná činnost se všechny do budoucna zlepšily. Řada řečníků zmínila otázku různého zacházení s různými členskými státy. My sdílíme ten nápad, že jakýkoliv program by měl být připraven tak, aby bral ohled na specifika a charakteristiky a situaci daného členského státu. Kromě toho musíme pamatovat na to, že daný členský stát musí program přijmout tím, že spolu podepíše to memorandum o porozumění. Nicméně jsme upozornili na to, že se objevily podobné situace, které se řešily úplně jinak. Například, co se týká těch prvotních programů, pro země mimo eurozónu, tak ty byly daleko náročnější, co se týká zajištění toho, že reformy budou přijaty eh, parlamentem a nejen eh, v podobě nějakého pracovního programu. To je v odstavci 189. Zaznamenali jsme také situace jedné země, kde byla uspokojivá míra adsorpce strukturálních fondů a ta země byla požádána, aby oblast strukturálních fondů hodně reformovala, zatímco jiné země, které měly větší potíže, eh, tak s nimi se o tomto tématu vůbec nediskutovalo. Rovněž celá řada konkrétních podmínek byla úplně jiná a lišil se i druh Občas to bylo obecné, jindy to bylo velmi konkrétní. Zpráva rovněž zmiňuje významné rozdíly, co se týče následné práce při implementaci těchto podmínek. My si myslíme, že toto je velice důležité téma a jednoznačně nechceme prosazovat žádný univerzální přístup pro všechny. Samozřejmě ta řešení, ty programy musí být šité na míru. Rádi bychom upozornili výbor na naše doporučení číslo 6, kde žádáme komisi, aby vyjasnila roli podmínek stanovených v programu. Se musí zohlednit jejich relativní důležitost a dopad reform. Rovněž doporučujeme komisi, aby prováděla analýzu ex post, a to analýzu dopadů jednotlivých podmínek v programech v sociální, hospodářské a konkurenceschopnostní sféře. A musí také řešit správné pořadí priorit. Takže ve finále ten problém neleží tak ani v těch rozdílech a v tom, zda je jedno řešení, které se používá pro všechny, ale kromě koherentnosti musíme mít přece hodnocení jednotlivých konkrétních podmínek. Co se týká budoucnosti, My jsme přesvědčeni, že pokud naše doporučení budou sledována, pak komise bude v lepší situaci, jak se vypořádat s podobnou situací do budoucna. Máme nový legislativní rám, Tupek a Sixpack, a s jejich pomocí musí komise být připravena spravovat tyto programy také samostatně. A my víme, že v tomto smyslu už probíhá určitá práce. A proto bych rád zopakoval, že to nejdůležitější zjištění, to jsou všechna ta doporučení, která nám všem mohou poskytnout záruky do budoucna. My jako účetní dvůr jsme byli kritizováni, že se v naší komunikaci objevily určité slabiny, eh, zejména kolem těchto zpráv. My se na naši komunikační strategii podíváme, ale dovolte mi ujistit vás, že jsme se snažili být velice opatrní při přípravě všech těchto materiálů. A v této zprávě, podobně jako v jiných zprávách, jsme vypracovali speciální brožurky, v kterých jsou ta doporučení zdůrazněna, protože to je ve finále to nejdůležitější. A pak, co se týká těch dvou sloupců. Já ten dokument kolegům předám, ono je pravda, že to asi v některých věcech situaci usnadní. Já si myslím, že jsem eh, řešil všechny ty poznámky. Co se týká toho případu ECB v Irsku, my v odstavci 89 eh, komentujeme, jakým způsobem práce Mezinárodního měnového fondu ukazuje, že existovaly jiné alternativy, co se týkalo tedy zacházení s těmi eh, seniorními držiteli dluhopisu. Všem my jsme v složkách komise nenašli žádné dokumenty, které by podpořily rozhodnutí, která nakonec přijala trojka v konzultaci, jak říká nařízení z ECB. A proto jsme učinili důležité doporučení, že pakliže do budoucna bude zapotřebí, aby byli k provozu programu přizváni další partneři, měl by o tom vzniknul nějaký protokol, který by definoval ty nejdůležitější věci, jako je například sdílení informací, důvěrnost, řešení sporů a také, co je velice důležité, vlastnictví dokumentů, tabulek a všech ostatních materiálů, které přitom vzniknou. Takže do budoucna si myslím, že toto je velice důležité, abychom pochopili, jak by se ti partneři měli eh, chovat, kteří jsou součástí zprávy programu. Zaznělo zde také Řecko a jiné země. Co se týká Řecka, jsme si už od začátku uvědomovali, jaké obtíže a specifika zde budou hrát roli při implementaci řeckého programu takže eh, to tak bylo a my jsme se proto rozhodli připravit zvláštní zprávu k Řecku. My už jsme eh, takovou, řekněme, první část tohoto výzkumu připravili. Tam hovoříme o té task force pro Řecko, kterou vytvořila komise eh, za účelem poskytování technické podpory. Hovoříme tam o tom, jak tato pracovní skupina funguje a já příští měsíc vám tuto zprávu přijdu představit. A na začátku příštího roku vám, myslím, představíme komplexní zprávu o řízení řeckého programu ze strany EU. Takže, jak jsem řekl, eh, ještě jednou vám srdečně děkuji za eh, to, jak jste zareagovali na naši práci. Byla to velká výzva, vypracovávali jsme novou metodiku, nový postup. Rád bych poděkoval také celému týmu, který mě zde dnes doprovází. Díky za dobře odvedenou práci a myslím si, že eh, jsem se vyjádřil ke všemu, ale samozřejmě jsem vám k dispozici, paní předsedkyně, pakliže máte nějaké další otázky. Eh, nějak, jakékoliv další otázky, které třeba máte. Děkuji. Tak tím jsme vlastně vyčerpali tento bod našeho programu. Teď ještě kolega Flanagan se ještě přihlásil o slovo, ale je riziko, že bychom znovu celou tu debatu otevírali. Tak ale prosím tedy. Eh, Ovám eh, se, jsem také členem Agri, a my jsme hlasovali a to je strašně důležité téma. Já jsem to sledoval a mý kolegové byli tady, tak mám otázku pro Evropský účetní dvůr. Můžu se zeptat, zda se eh, zabýval, eh, zabývali celým, eh, celou součástí řešení irské situace, o které hovořil pan Hayes. Irsko je nuceno si půjčovat 32 miliard, které, které byly použity pro řešení záchrany dvou eh, zkrachovalých nesystémových eh, bank. Eh, pokud jste zatím neskoumali tuto otázku, možná se vraťte k institucím a bylo by možné tak učinit nyní, když už se to nestalo v minulosti mluvčí Evropské komise mluvil, že to nic nestálo daňové poplatníky a že byly ty částky splaceny, ale jsou tu náklady v jednotlivých zemích, což pak eh, není eh, Irsko členem Evropské unie. My jsme museli zaplatit ty dluhopisy a také jsou tu programy vlastnictví, které jsou klíčové pro úspěch. A kdo, bylo to vnuceno Irsku ECB a Evropská komise si to přivlastnili a nikdo jiný to nevlastní. Máme tu jenom živé osoby a já nemůžu být na dvou místech najednou. Nyní dostává krávat krátkou dobu ještě slovo zástupce komisa a potom zástupce účetního dvora. Prosím. To je nesmírně technická záležitost. Tedy ty seniorní dluhopisy a příkazy k nákupu těchto dluhopisů. My jsme to uvedli v našem hodnocení ex post irského programu a odkoupení těchto příkazů k dluhopisům proběhlo převážně před spuštěním programu. A to byla rozhodnutí irských úřadů, centrální banky. A k tomu jsme tedy dospěli. Nepředstavuje to 31 miliard, které byly odkoupeny, či svým způsobem zrušeny, ale ta částka byla mnohem menší pokud nahrazujete e, soukromý dluh veřejným dluhem, a to se stane, když je takovýto program poskytnut, a poskytujete veřejnou pomoc, protože země není schopna si půjčovat na finančních trzích, tak v zásadě jde o to, že úroková míra je nižší než náklady na vypůjčení si na trhu. A to je důležitá věc. A ještě účetní dvůr. Děkuji, paní předsedkyně. No, naše zjištění k tomu tématu, které zmínil pan eh, poslanec, to je v odstavci 114. V zásadě tam říkáme to, že ECB nezdílela s ostatními partnery v trojce podkladné, eh, podkladné dokumenty, podkladná rozhodnutí, eh, na základě kterých tedy se nakonec rozhodli ECB. My jsme k těmto dokumentům neměli přístup a proto jsme to nemohli analyzovat. Eh, Nicméně naše zjištění je takové, jaké vidíte v odstavci 114, stránka 49 naší zprávy. Děkuji. Děkuji vám. Tím jsme tady ten bod uzavřeli a jdeme k další zvláštní zprávě účetního dvora 24 2015. Boj proti podvodům. Ano, pardon? Ještě někdo? Ines. Bez mikrofonu. Děkuji. Už protože zde zazněly určité připomínky, tak bych ještě chtěla eh, na to zareagovat. Pan Flamegen mi v podstatě vzal slova z úst. Ale ano, to se prostě stává, ano. to, co jsme chtěli, je, aby uh, nám komise neříkala, že to nestojí daňové poplatníky nic. Je zde samozřejmě, jsou zde ty nominální náklady, ta nominální hodnota, ale potom také určité náklady pro společnost. Kolega Hayes řekl, že některá opatření vlastně zhoršila hospodářství těch zemí a nyní, když eh, se poněkud oživil růst, tak v určitý, a vlastně je zde požadováno určité přispění strany EU, tak v některých případech to v podstatě nejen, že to je obtížné, ale je to v podstatě mission impossible. Takže my jsme chtěli slyšet to, mm, i od účetního dvora. Ano, slyšíme zde různé omluvy a tak dále, ale bylo by dobré, kdybychom se jasně soustředili na výsledky také do roku 2000. 20 na, vla, na samotnou podstatu evropských programů a doufejme, že v následujícím období účetní dvůr eh, skutečně prohloubí a zkonkrétní ta doporučení, která bude předkládat. Pokud se zejména z důvodu určitých procedurálních nedostatků a problémů, které jste zazněli, Nicméně ty cíle byly dosaženy pro ten program. Podařilo se znovu jaksi nastartovat eh, ty země nebo znovu uvést na správnou cestu ty země, které tedy tak nějak eh, sešly se správné cesty. A komise se o tom příliš nezmínila, ale bylo by dobré dnes se podívat na tom, zda bychom v té době byli neměli přemýšlet o jiných opatřeních do budoucna, tak abychom předešli určitým eh, problémům. A tak, abychom opravdu vytěž vyvodili ta poučení, a abychom se vyhnuli tomu, že budou jenom eh, rozpočtové škrty, jenom vlastně omezování. Co se týká doporučení do budoucna, tak si myslím, že s tím vším se nám podaří tu situaci zlepšit. Děkuji. Teď už jsme skutečně vyčerpali tento bod programu a nyní se dostáváme k zvláštní zprávě 24 2015 boj proti podvodům v oblasti DPH uvnitř Unie. Je zapotřebí více opatření. Vítám zde odpovídajícího příslušného zástupce, je to náš chor- korvatský člen a, pan, a zpravodaj je pan Ali Nezmi, takže prosím, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně, vážení poslanci tohoto výboru, dámy a pánové, je mi velkou ctí vám dnes představit naši auditní zprávu o tom, zda EU efektivně bojuje s podvody eh, z DPH uvnitř Unie. Začnu stručným popisem problematiky, pak vám představím hlavní zjištění a nakonec eh, doporučení. Eliminace vnitřních hranic v EU v roce 1993 byla dobrá z celé řady důvodů, protože e, snížila transakční náklady a urychlila přeshraniční obchod a tím přispěla k zvýšení HDP e, v členských státech. Ale zrušení těchto hranic vytvořilo důležité výzvy při výběru DPH. Předtím kontroly hranic zajistili, že importéři převezli zboží pouze po doplacení DPH a výjimky byly pouze na základě přijatého prohlášení. Daňové orgány mohly dobře kontrolovat příjmy DPH versus versus příslušná přiznání. Když hranice zmizely, pak se otevřely dveře eh, různým karuselovým podvodům a podvodům s chybějícím prostředníkem. Po roce 1993 eh, hraniční kontroly byly nahrazeny povinnou výměnou informací mezi členskými státy. Obchodníci uvnitř EU musí odevzdávat informace svým daňovým orgánům a musí nahlásit všechny prodeje mimo svůj členský stát, které jsou pak identifikovány podle DIČ. Exportní orgány v členských státech musí tato data automaticky zpřístupnit eh, orgánům v importujících státech v rámci automatizovaného systému. Daňové orgány v exportních státech mají přímý zájem na těchto prohlášeních vzhledem k tomu, že nepřesně eh, výkazy snižují přímý stát. EU eh, e zavedla rovněž další eh, aspekty, jako třeba Eurofis, což je síť pro výměnu cílených informací o podezřelých společnostech a transakcích. EU rovněž zavedla další nástroje, jako je třeba výměna informací buď o předchozích žádostech, anebo o kontrolách, které mohou probíhat zároveň ve dvou nebo více členských státech působnosti daňových úředníků jednotlivých států. Ovšem, co je nejdůležitější, v EU podle procedury 42, eh, v rámci které se přiváží zboží eh, prostřednictvím jednoho členského státu, ale konečná destinace je jiná, tam už eh, daňové orgány DPH nevybírají. V takových případech je potřebné, aby v členských státech, které jsou tady tou konečnou destinací, orgány nahlásily příjem daného zboží. A jsou to právě zástupci, pane Matisi, buďte tak laskav a zpomalte. Ano, tlumočníci mají problémy. Ano, jsou to zástupci daňových orgánů importéra, kteří mají povinnost zadávat data o přijetém zboží do eh, systému VAS. Eh, má to fungovat tak. Nicméně v auditu jsme zjistili vážné slabiny. Když dovolíte, začal bych tím, že jsme provedli průzkum mezi daňovými orgány ve všech členských státech a podle tohoto průzkumu jsme zjistili, že většina respondentů vyjádřila uspokojení s tím, jak ten systém byl nastaven. To je do určité míry indikace úspěchu stávajícího systému. Nicméně náš audit, který byl proveden v pěti členských státech, zjistil eh, následující slabiny. Za prvé, jsou vážné slabiny v efektivní eh, křížové kontrole mezi eh, celními a daňovými daty, protože podle režimu 42 jsou ty vstupy často nenahlášeny do systému VIAS náš audit zjistil, že to je ten případ v 18 ze 150 cílených eh, vysoce rizikových eh, transakcí, což je zhruba 12 které eh, zkrátka ty transakce nebyly zahrnuty do systému VIAS. Kromě toho celní orgány často nekontrolují přesnost daňových identifikačních čísel udaných na výkazech. Nakonec daňové orgány v členských státech ve kterých, celní, eh, ve kterých se kontaktují celní orgány, nemají příslušné pobídky pro kontrolu toho, zda daňoví zástupci dovozců poskytují aktuální a přesné výkazy. Dále jsou problémy s přesností, kompletností a včasností dodání dat o Eh, pro, pro systém sdílení údajů o DPH mezi členskými státy. Kromě toho, pokud eh, se objeví nějaká eh, nesprávně zadaná daňová identifikační čísla, orgány často věc vůbec neřeší. Za třetí je nedostatek spolupráce a jsou různé překrývající se kompetence administrativních, justičních a policejních orgánů. Za čtvrté, Eurofis což, jak jsem řekl, je decentralizovaná struktura. Zde každý členský stát provádí vlastní analýzu rizik na základě vlastních a vyměňovaných dat. V podstatě zde nedochází téměř k žádné spolupráci mezi členskými státy při vytváření společného systému pro analýzu rizik. Výsledkem je, že se vyměňuje vysoký objem dat, která velice často nejsou vůbec riziková a často se vůbec netýkají podvodu. Dále OLAF a Europol, které mohou přispívat k stíhání přeshraničních trestních činů, nemají přístup k datům o DPH ani a ani k té elektronické výměně dat mezi členskými státy. A nakonec, momentálně nemáme vůbec žádný systém, jak odhadovat anebo sbírat statistiky o podvodech na DPH uvnitř Evropské unie. Takovýto systém by mohl usnadnit tvorbu výkonnostních indikátorů tím, že by měřil výkonnost v této oblasti a hodnotil rozsah problému. No, a abychom tato témata řešili, eh, učinili jsme několik doporučení. Eh, komisi doporučujeme, aby eh, navrhla legislativní pozměňovací návrhy, které zajistí zcela efektivní vzájemnou kontrolu těchto dat eh, členským státům navrhujeme, aby eh, řešili slabiny Eurofisk a eh, aby lépe koordinovali svou činnost. Navrhujeme rovněž, aby komise zlepšila časové limity pro reakce členských států na oficiální žádosti z jiných členských států, aby zlepšila spolehlivost informačních systémů pro výměnu dat o DPH, aby zrychlila multilaterální styk. Myslíme si, že komise by rovněž měla podporovat odstraňování právních překážek ve všech členských státech, které brání výměně informací mezi jednotlivými orgány, jak na národní, tak na evropské úrovni. Rovněž si myslíme, že komise by měla zavést konkrétní návrhy, které by Eh, data o DPH z Eurofisk a VIAS dala k dispozici OLAFu a Europolu a myslíme si, že komise by měla zahájit iniciativu pro zavedení společného systému na odhadování objemu eh, podvodů v oblasti DPH uvnitř Unie. Radě doporučujeme, aby schválila návrh komise, který se týká společné a separátní odpovědnosti dodavatelů v členských stát, v sílových členských státech. Myslíme si, že Rada by rovněž měla komisi dát pravomoc, aby vyjednala a podepisovala um, aranžmá o vzájemné pomoci se zeměmi, kde uh, je největší počet eh, poskytovatelů služeb, kteří vyvážejí zboží. Radě také dále doporučujeme, aby DPH byla součástí rozsahu směrnice o boji proti podvodům, a v nařízení, které se týká um, instituce um, Evropského státního zástupce. Dále je potřeba vyšetřovat transakce DPH, kde může být i indikace podvodu, což by ovlivnilo zájmy Evropské unie. Komise přijala většinu našich doporučení, ale nikoli to o legislativních pozměňovacích návrzích, které by umožnily efektivní vzájemnou kontrolu mezi daňovými a celními údaji v členských státech. Do určité míry nás to zaráží, protože to je otázka, která je účetním dvorem už dlouho zmiňována a Konec konců není zmiňována jenom námi, ale je to také zmiňováno francouzským účetním dvorem, který v roce 2015 uvedl, že nedostatky v takovéto síti pro rychlou a bezpapírovou výměnu, na, výměnu informací je hlavní důvod, proč eh, podvody v oblasti DPH uvnitř Unie stále bují. Eh, kromě toho v roce 2007 odborníci na podvody z členských států, kteří se účastnili skupiny projektu Fiscalis, eh, doporučili, aby toto téma bylo řešeno. Nicméně my eh, jsme trošku uklidněni tím, že komise řekla, že tuto otázku bude řešit, jakmile dostane doporučení eh, z projektu Fiscalis 2020. Tato doporučení byla zatím formulována a jsou jaksi více v souladu s tím, co doporučuje účetní dvůr. Rovněž bereme na vědomí nedávné iniciativy komise, včetně jejich akčního plánu o DPH, eh, směrem za jednotným prostorem DPH v EU kde se reflektují určitá doporučení učiná účetním dvorem. Budeme i nadále monitorovat postup v této oblasti a budeme vás informovat o našich zjištění a to pravidelným způsobem. V tomto kontextu bych rád dodal, že jsme připraveni přispívat podobou, eh, v podobě stanovisek na, eh, k legislativním návrhům komise o reformě režimu DPH, o řešení podvodů v oblasti DPH, zejména pakliže nás o to požádá parlament nebo rada. Děkuji vám za pozornost, paní předsedkyně. Děkuji, pane Matesi. Opravdu cít, můžete cítit naši podporu. Je to samozřejmě velice důležitá zpráva pro všechny kolegy, kteří chtěla bych říci, že tento výbor se už celá léta já už vlastně mohu potvrdit, že minimálně 12 let tedy se zabývá aktivně kolegyně sajala Sanders, je také tady, to může dosvědčit, je to skutečně téma, které doprovází nejeden skandál a vlastně členské státy mají někdy nedostatečné kompetence, je potřeba posílit tedy spolupráci na vnitřním trhu, protože každý rok vlastně přichází vlastně jsou zde miliardy, které vlastně potom chybí ve státních kasách. Toto je opravdu okolnost, kterou můžeme považovat a označit za skandální. Já jsem se snažila i také z Němec, v Německu něco v tomto udělat. Také spolkové ministerstvo eh, financí vlastně má zcela jasnou pozici na jednotném trhu a musíme se zajímat eh, o to, co můžeme zlepšit. Takže když zde eh, jde o tyto kompenence a nebedou se v úvahu vlastní ztráty, tak potom opravdu je stejně něco špatně téma, o tématu kompetencí na evropské úrovni v oblasti DPH už jsme hovořili, také v souvislosti harmonizace právních základů mezi jednotlivými členskými státy a to je vlastně jediný bod, na kterém jsme se ještě neschodli s radou, kde ještě je potřeba dosáhnout dohody. Byli bychom spokojeni, kdyby alespoň ty pří, tady vlastně tě přeshraniční přešly do evropské kompetence. Čili, jak říkám, je to velice důležité téma. Škoda, že je to technic, že je to velmi technické věci, ale je to pod veřejným tlakem, samozřejmě pod politickým tlakem, čili je dobré, že ta zpráva byla zpracována a těším se na další, takže další spolupráci v této oblasti. Kolega Ali, prosím, je zpravodaj, dávám mu slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, zástupci účetního dvora a Evropské komise. Nejdříve chci poděkovat účetnímu dvoru za vyčerpávající zprávu, kterou předložili, odpovídá na otázku, zda je za EU efektivně bojuje s podvody na DPA ve společenství. Byly provedeny audity v pěti členských státech na úrovni komise a obecná zjištění zprávy jsou, že systém EU není dostatečně efektivní, co se týče podvodu na DPA je negativně ovlivněn srovnatelných údajů na úrovni EU. A to téma je ještě vyhroceno tím, že podvody na DPH často souvisí s organizovaným zločinem. Paní předsedkyně Gressle to zmínila podle expertů roční ztráty jsou 40 až 60 miliard euro. V příjmech na DPH 2% organizovaných zločin stojí za 80% podvodů s chybějícím obchodníkem uvnitř EU. A byl vytvořen soubor opatření, které můžou členské státy používat v boji s podvody na DPH uvnitř společenství, ale některé z nich musí být posíleny a konsistentně uplatňovány. Problémy mohou být združeny do tří hlavních kapitol. Za prvé, většina navštívených členských států nemají efektivní křížové kontroly, mezi celní zprávou a údaji z daňových orgánů. A tam je možné vyměňovat si informace o DPH mezi daňovými orgány, ale existují problémy týkající se přesnosti, úplnosti a včasnosti údajů, které jsou poskytovány jiným členským státům spolupráce je nedostatečná a dochází ke zdvojování pravomocí správních a policejních orgánů. Abychom překonali tyto mezery, Účetní dvůr formuloval několik doporučení komisi a členským státům, ale také radě a parlamentu. Nebudu se pouštět do podrobností, protože jsou v pracovním dokumentu, který jsem připravil. Pokud členské státy a instituce Evropské unie provedou tato opatření, podle mého názoru to přispěje podpořit eh, efektivitu boje s podvody na DPA uvnitř společenství. Současně bych chtěl formulovat několik doporučení, která by měla být zahrnuta do zprávy o absolutoriu komise 2015. Komise by měla vytvořit obecný systém pro odhad rozsahu podvodu na DPA uvnitř společenství, a abychom posílili výkonnost členských států a efektivit, posílit efektivitu eurofisku jako v systému včasného varování. Komise by měla navštívit země, aby zlepšila eh, včasnost eh, při poskytování informací a také zvýšit spolehlivost eh, VIES. Komise by měla zlepšit spolupráci vně EU a zlepšit výběr DPH. Členské státy by měly odstranit překážky při předávání informací mezi justičními a policejními orgány. Komise by měla poskytnout dostatečné finanční zdroje, aby zajistila efektivitu operačních provozních plánů. A než skončím, mám několik otázek na Evropskou komisi. Analyzovali otázky, které byly předloženy. Tedy mé otázky jsou, provedli jste analýzu, jak podvody na DPA uvnitř společenství budou ovlivněny realizací doporučení účetního dvora? A další otázka, jaký bude finanční dopad na rozpočet EU. Eh, e Vidíme, že problémy a krize, které nás postihly, nás neustále nutí poskytovat další prostředky a podle mého názoru toto je nový zdroj, který nám může pomoci vyřešit celou řadu problémů, kterým čelíme. Děkuji. Děkuji. Další na seznamu řečníků je kolega Javor. Děkuji. Dovolte mi stručné technické prohlášení. Chci informovat výbor, že maďarské tlumočení bylo před hodinou přerušeno a mluvíme o tlumočení během e, udělení absolutora. je třeba vzít v úvahu že kapacita tlumočení je v tomto směru slabá a nastávají situace, kdy nemůžeme využít práva se vyjádřit v našem mateřském jazyce. Za druhé, pokud jde o samotnou zprávu, nejdříve děkuji účetnímu dvoru za zprávu. Je skutečně velmi podrobná a důležitá. Je to dokument, který přichází v pravý čas, protože podvodná DPA DPH je klíčovou otázkou v EU a úroveň podvodu může dosáhnout částku až 170 miliard euro ročně, což je 1,5 krát rozpočet celé EU. Takže vidíme, jak je to důležité, vidíme, nakolik je to tedy v pravou chvíli. Také děkuji zpravodaji za jeho zprávu. Myslím, že je, je to velmi konkrétní dokument, který dobře odráží dokument eh, účetního dvora. Chtěl bych zdůraznit významná témata, pokud jde o pracovní dokument eh, účetního dvora a zprávu zpravodaj. A chci také vznést některé otázky. Za prvé, samozřejmě, a to je také uvedeno účetním dvorem, ale je to politická otázka a není to jednoduchá otázka z hlediska evropských institucí. Ale musíme jasně vidět, že naše snahy v boji s podvoji, s podvoji na DPH někdy jsou mařeny odporem členských států. A i zde ve výboru jsme vedli rozpravu o směrnici PIV. A jsem přesvědčen, že směrnice PIV by měla pokrývat také DPH. Ale i ve výboru se argumentovalo během diskuse o směrnici PIV a výbor a parlament nakonec jasně řekli, že směrnice PIV by měla pokryt DPH. To je důležité sdělení parlamentu komisi. Ale samozřejmě to nevítá jí všechny členské státy. A to je vážný problém. Opět je tu jasný nedostatek podpory členských států, pokud jde o vyšetřování členských států. A víme, že otázka daně je odpovědností členských států a je tvrdě obhajována členskými státy, ale mluvme jasně. Bez pravomoci evropských institucí, jako je OLAF, vyšetřovat e, otázky DPA v členském státě, nemůžeme být efektivní. Takže pokud chcete efektivní boj s podvody na DPH je třeba něco udělat s nevyváženými právy komise a členských států v oblasti zdanění. Třetí věc, a to je velmi citlivé téma. Otázka. Jak postupovat s členskými státy? Co může udělat komise, když některé členské státy jsou v podezření, že členský stát či úřady členského státu nedělají maximum, aby bojovali s podvody DPH, protože korupce se dostala na nejvyšší úroveň institucí či vlády. A to není žádná teoretická možnost. To je prostě skutečnost. To je věc, se kterou se setkáváme. A neexistuje opatření, jak by komise mohla tlačit na členský stát, aby se polepšil v oblasti DPH. Nechci opakovat, eh, co zde již zaznělo z úst zpravodaje, pokud jde o lepší komunikaci a lepší spolupráci mezi orgány členských států, ale chci jenom eh, podotknout a poukázat na jednu posled, na dvě poslední otázky, ale budu stručný. Za prvé, reverse charge u DPH, což je určitě velmi dobré opatření proti podvodům na DPH. A za druhé, velmi barvitý systém okolo eh, reverse charge v členských státech eh, znemožňuje to využít eh, efektivně a forma kolotočových podvodů je velmi široce používána a toto barvité použití reverse charge umožňuje právě eh, karuselové nebo kolotočové podvody. A toto představuje jenom malý podíl obchodu v EU, ale ten podíl roste a týká se to zejména elektronického obchodování, i obchodu a vzhledem k tomu nárůstu se to stane stále větším problémem v, pro orgány EU. Děkuji mnohokrát. Další na seznamu řečníků je kolegyně Ayala Sender. Ano, děkuji. Já bych nejprve chtěla poděkovat eh, účetnímu dvoru a kolegovi Metstonu Alimu za zprávu. Něco jsem se dozvěděla, co mě poněkud překvapilo. Když jsme byli na misi na, minister, na německé ministerstvo hospodářství a financí, je pravda, že tam byl nový státní eh, tajemník v té době, ale řekl nám, že navrhne, aby DPH přestala být zdroje, eh, jedním ze z vlastních zdrojů Evropské unie a to právě kvůli problémům, které to působí. Evidentně ten systém nefunguje dobře, jsou tam slabiny. A zástupci eh, účetního dvora komise budou mít eh, pravděpodobně příležitost nám vysvětlit, proč. D, takže má tedy DPH patřit stále k vlastním zdrojům Evropské unie nebo nikoliv? To je tedy otázka, kterou si už klademe několik let, že, paní předsedkyně? Hovořili jsme o tom i v rámci eh, diskuse TIF a velice dobře víme, že ehm, v, co se týká podvodu z DPH, tak skutečně jsou to obrovské částky, které jsou zde ve hře. Takže zde v této zprávě bychom možná mohli pracovat v lepší koordinaci s kolegy z výboru Ekon. Některé členské státy nedodržují, neplní své povinnosti, jak zde již zaznělo. Účetní dvůr nám říká, že co se týká těch obchodních transakcí, které se provádějí, i když ta transakce překračuje limit 50 tisíc eur, tak je, jsou některé státy, kde se neprovádí měsíční hlášení o DPH. Měsíční přiznání k DPH. Protože například máme velmi přísný systém s určitými postupy sankcí, nemohli bychom používat také efektivnější systém, abychom skutečně ustavili měsíční program eh, uspořádávání DPH, který by byl daleko transparentnější než ten poměrně vágní systém, který existuje. Žijeme přece v digitální epoše, takže využívejme elektroniku, využívejme těchto prostředků k tomu, abychom skutečně měli solidní, dobrý systém Europol, OLAF by měli mít možnost přístupu k té databázi Eurofisk a PIS. Mělo by to samozřejmě být transparentní a automaticky by měla být možnost bojovat proti těmto podvodům v oblasti DPH. Eh, chtěla bych položit ještě další otázku na komisi. A zde mm, vlastně ta otázka jde zcela stejným směrem, jak již říkal zástupce účetního dvora. Jak nám předložíte ty ukazatele, které umožní lépe pochopit, lépe se orientovat v těch podvodech eh, z DPH? Eh, s těmi, in, eh, s těmi ukazateli, tak jak jsme to například udělali v oblasti životních pojistek, například kdy členské státy by musely, měly by povinnost uh, předkládat akční plány, aby se tyto cíle, tyto ukazatele dosáhly a bylo by to lépe kontrolovatelné. To znamená ukazatele v oblasti boje proti podvodům. Ty akční plány podle mého názoru vyžadují naprosto přesné konkrétní ukazatele. A jako závěr, když hovoříme o podvodech z DPH, tak někteří říkají, tak stačí prostě odstranit, eh, odejm, výmout DPH z vlastních zdrojů Evropské unie. A já si myslím, že je to naopak, že je to přesný opak, který bychom měli udělat. Měli bychom dodržovat doporučení Montyho skupiny týkající se vlastních zdrojů Evropské unie, protože zdroj z DPH by měl být transparentní, národní orgány musí dodržovat své povinnosti a je to systém, který naopak bychom měli posílit spíše, než ho zrušit. jako bych, my si přece nemůžeme dovolit eh, tento luxus odstraňovat některé zdroje v současné situaci. Děkuji. Další řečník. Ničonce. <clears throat> Rokročně Unie Europejská ponosí... Děkuji vám mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Každoročně EU přichází o miliardy a miliardy eur v důsledku podvodů na DPH. Při exportu zboží a služeb do jiných členských států. Podvodníci eh, zkrátka páchají své trestné činy a neplatí DPH. Daňové orgány ve všech členských státech dostali od účetního dvora dotazník, který se týká toho, jak bojovat s podvody na DPH v jejich společenství. Účetní dvůr rovněž uspořádal návštěvy v terénu v pěti členských státech. EU umožňuje členským státům, aby bojovali s podvody DPH komunitárně. Ovšem, je potřeba celou sadu nástrojů v této oblasti posílit. Účetní dvůr dospěl k závěru, že ve většině členských států nedochází k žádnému, žádné vzájemné kontrole dat pro boj s podvody. Eh, údaje o DPH jsou vyměňovány mezi daňovými orgány a členskými státy, ale jsou zde stále problémy s včasnou a přesnou výměnou dat. Podle účetního dvora by komise měla navrhnout změny pro stávající eh, legislativu, aby se umožnila jaksi ta křížová kontrola údajů. Já jsem toho názoru, že pakliže chceme náležitě hájit naše finanční zájmy, parlament a rada by měli DPH začlenit do směrnice pro boj proti daňovým podvodům a měli bychom také vypracovat nástroje, které nám umožní vyšetřovat a stíhat podvody na DPH. 7. dubna letošního roku komise představila komuniké, ve kterém uvádí, že systémy DPH nejsou schopny dohánět nároky dnešní digitální ekonomiky. Jedná se o příliš těžkopádný, fragmentovaný a komplikovaný systém. Firem, které obchodují je mnoho, mezer v zákoně hodně, národní transakce se řeší jinak než eh, přeshraniční transakce, Komise uvádí, že je naléhavě potřeba provést reformu a to v těchto oblastech. Za prvé, je příliš drahé, aby firmy zajistily dodržování předpisů i v národním obchodu, natož v mezinárodním obchodu. Je to zvlášť obtížné pro malé a střední podniky. Za druhé, je potřeba řešit stále rostoucí riziko podvodu, Mezer v zákoně a systému DPH je příliš mnoho. Přicházíme o 170 miliard euro každý rok. To je výsledek mezi očekávaný, očekávanou a skutečně zaplacenou daní z přidané hodnoty. No a přicházíme o dalších 15 miliard z nadnárodních transakcí Měli bychom rovněž snížit eh, náklady na výběr eh, daní, které jsou splatné. A je potřeba podpořit důvěru mezi veřejnými a daňovými orgány a mezi daňovými zprávami v členských státech. Chtěla bych poděkovat účetnímu dvoru za tuto velice důležitou zprávu pro finance v EU. Pan Ali tuto zprávu detailně popsal a doplnil svá vlastní doporučení. Dovolte mi zmínit jednu konkrétní věc. Myslím si, že co je velice důležité, je mechanismus zpětných plateb. Tím pádem, jak si to břemeno platby DPH se tedy uvaluje na kupujícího, nikoli na prodávajícího. V současné době je tento mechanismus pouze dočasným opatřením, které lze používat do prosince 2018 a pouze ve vybraných sektorech, které se eh, považují za eh, jaksi časté terče tzv. karuselových podvodů. Nicméně je potřeba uvědomit si, že takovéto změny mohou znamenat další zátěž pro malé a střední podniky. Co se týká dlouhodobější perspektivy, myslím si, že EU by měla využít existující modely výměny informací mezi členskými státy, ale měla by také podporovat modely e, pro výměnu informací a spolupráci nové. Doufám, že k tomuto brzy vydáme stanovisko. Děkuji. Děkuji. Za DG Taxud paní eh, Edery a další kolegové. Kdo chce začít? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, jsem Karolin Evry vedoucí oddělení tak jsou pověřená bojem proti podvodům DPH a otázkám eh, daňové zprávy. Jsme rádi, že se můžeme účastnit této dnešní diskuse, protože jak mnoho z vás jste zdůraznilo, tak čelíme opravdu velmi rozsáhlému problému. A jak jste již řekli, již celá léta hovoříme o podvodech z DPH a domnívám se, že nyní opravdu je čas položit si otázky o té zprávě účetního dvora, to znamená, jaký je rozsah problému a jaká řešení mohou být navržena. A k tomu potřebujeme také podporu a nápady všech v tomto boji. Jak jste řekli, čelíme zne nedostatkům, nedostatečnému vybírání daní, dosahuje to 170 miliard ročně, patří sem podvody samozřejmě, ale i další aspekty, jako špatný výběr DPH a, nebo úpadky podniku. Zpráva účetního dvora uznává, že Evropská unie zavedla celou škálu nástrojů, které umožňují členským státům bojovat proti těmto podvodům, ale v té zprávě, ta zpráva také uvádí potřebu posílit tyto nástroje. Nástroje pro správní spolupráci jsou z našeho hlediska dobře využívány jednotlivými členskými státy, ale souhlasíme s tím, že je potřeba je zlepšit a posílit. Doporučení účetního dvora obsahují, vlastně souvisí s těmi závěry, které vyvodila komise ve své zprávě o uplatňování nařízení o správní spolupráci v oblasti DPH. Tato zpráva byla zpracována v únoru 2014, kde jsme například zaznamenali nutnost zavést systém analýzy rizik elektronický, který obsahuje dnes Transaction Network Analysis a nebo myšlenku, že by se zavedly společné audity. Zpráva účetního dvora dnes přichází ve správný okamžik, abych tak řekla, protože komise předložila akční plán pro boj proti, daňu, proti podvodům v oblasti DPH a tento akční plán přebírá, jak již účetní dvůr řekl, některá doporučení z této zprávy účetního dvora. Chtěla bych zdůraznit cíle tohoto akčního plánu, které spočívají v tom, že je potřeba reformovat systém DPH tak, aby se lépe bojovalo proti daňovým podvodům a aby se usnadnil zlepšoval život evropským podnikům. Takže první cíl je změnit režim tak, abychom přešli k definitivnímu režimu, který by se zakládal na zdanění přeshraničních operací v rámci Evropské unie za tím účelem, aby se vyřešil problém těch chybějících obchodníků a karuselových podvodů. Druhá část toho akčního plánu navrhuje taková okamžitější opatření, než bude zaveden ten definitivní režim a také k tomu, aby se vybudoval nebo, nebo zavedly podmínky pro ten udržitelný definitivní režim. Navrhujeme tedy, aby se posílily nástroje pro správní spolupráci mezi daňovými orgány členských států. Někteří z vás správně hovořili o novém modelu výměny informací. Domníváme se, že musíme přejít od systému výměny informací k systému sdílení informací, protože potřebujeme poskytnout úřadům veškeré informace, které potřebují a to téměř v reálném čase, protože karuselové podvody a ti podvodníci působí v sítích, působí, jednají velice rychle a naše daňové orgány musí také mít tento prostředek, aby jednali v rámci sítě, aby sdíleli tyto informace s tím, že samozřejmě musíme zohlednit ochranu údajů a jejich důvěrnost. Druhý nástroj, který musíme posílit, to je, jak jste také řekli, Eurofisk. Eurofisk už existuje pět let, je zavedený, existuje, ale ne, dos, nejsou dosahovány ty očekávané výsledky. Takže si, bychom si přáli posílit Eurofisk tím, že bychom poskytli nástroj TEN, TNAKI k dispozici. O tom by měli diskutovat ministři financí tento víkend v rámci neformální rady ECOFIN a uvidíme, zda členské státy vyšlou ten signál, že si přejí tento nástroj skutečně zavést. Dále jste se zmínili o nutnosti posílit eh, spolupráci mezi, mezi orgány. Uh, podle nás je jasné a naléhavé, aby tato spolupráce mezi daňovými a da, eh, celními orgány, mezi ministerství financí také byla posílena a to zejména, aby se ukončily podvody v rámci postupu 42. Ohledně tohoto bodu komise nepřijala doporučení účetního dvora a to z toho prostého důvodu, že existuje legislativa dnes celnice, celní orgány musí být schopny ověřovat automatickým způsobem či daňová identifikační čísla uvedená v daňových prohlášeních a podle nás dnes je to na odpovědnost členských států státu, aby umožnili tuto automatickou kontrolu mezi celnicemi a daňovými orgány. V některých členských státech se to už dělá, tak není důvod, aby se to nedělalo v jiných členských státech. Abychom pomohli tomuto postupu, tak jsme zpracovali zprávu v rámci programu Fiscalis, která, která obsahuje velmi přesná konkrétní doporučení, která členské státy mohou zavést do jejich národních programů. V, te, v současné době o tom jednáme s daňovými a celními orgány, které nám zase opakují, že komise musí více jednat, musí dělat více. My jsme předložili nezbytná doporučení a jsme připraveni pomáhat státům při zavádění tohoto systému. Ale jak jste řekla, paní předsedkyně, k tomu je potřeba vůle daňových orgánů, aby aby se tyto nástroje skutečně zavedly. Další bod, o který zde zazněl v této rozpravě a který je také velmi důležitý v tom akčním plánu, to byla zejména otázka ohledně problému korupce na úřadech, tak zde navrhujeme, aby daňové orgány rozvíjeli společný program, společnou agendu pro jejich vlastní posílení. Potřebujeme totiž zajistit zlepšení a pokrok ve způsobu, jakým daňové orgány řeší výběr DPH a boj proti podvodům. A zde nechceme, aby komise měla nějaké další doplňující pravomoci, ale chceme pomáhat daňovým orgánům k tomu, aby zlepšovali výměnu osvědčených postupů a aby posilovali svou kapacitu to a to lidskou kapacitu, to znamená, aby měli dostatečně proškolené, kvalifikované zaměstnance, ale také navrhujeme, aby se rozvinuly určité minimální výkonnostní standardy pro jednotlivé funkce v, na daňových orgánech. To samozřejmě zohledňuje směry e, evropského semestru, kde se uznalo v rámci evropského semestru 2016, že veřej moderní a výkonné Eh, veřejné orgány jsou nutné, aby zajišťovaly zprávu věcí veřejných a kvalita daňových politik, které jsou zavedeny, je, musí být také zlepšena a prohloubena. Takže doufáme, že získáme vaši podporu v této oblasti, protože skutečně vnímáme to jako oblast národní kompetence, kterou uznáváme, ale jsme připraveni a ochotni podporovat členské státy v jejich úsilí o posílení a zlepšení fungování orgánů. Současně je zde tak také nutnost posílit spolupráci na mezinárodní úrovni. A zde jsme akceptovali doporučení účetního dvora, ale chtěla bych vás upozornit na bod 4 z toho pracovního dokumentu zpravodaje pana Aliho, tam, kde hovoříme o dohodě o vzájemné pomoci se třetími zeměmi, tak se domníváme, že toto je oblast kompetence Unie a z tohoto důvodu komise požádala o vyjednávací mandát radu. Dostali jsme vyjednávací mandát s Norskem a ta vyjednávání se nyní vedou. Doufáme, že se nám podaří podepsat první dohodu s Norskem ke konci letošního roku. Takže se domnívám, že je důležité, abychom převzali to doporučení účetního dvora a to, aby rada udělila komisi vyjednávací mandát, protože, jak všichni vědí, tak jsme efektivnější, když máme evropské dohody uzavřeny, než pokud máme pouze národní dohody. Děkuji. Eh, Skončila jste? Ano, nyní zástupce Olaf grafů. Já doufám, že jsem odpověděla na, a ještě o těch ukazatelích. Hovořili jsme o ukazatelích, abychom lépe porozuměli, pochopili boji proti DPH. To je obtížná oblast, protože ty podvody jsou skryté, jsou latentní a samozřejmě v členských státech není mnoho nějaká rozvinutá metodologie pro národní analýzu. Takže my jsme akceptovali doporučení účetního dvora protože jsme ustavili pracovní skupinu se členskými státy, abychom rozvíjeli metodiku na, pro boj proti e, DPH. Takže neslibujeme vám nějaké zázraky samozřejmě, ale podíváme se, co můžeme udělat se stávajícími údaji a budeme dále povzbuzovat členské státy k tomu, aby rozvíjeli metodiku k tomu, aby lépe zjišťovali nebo lépe tedy eh, poznali tyto podvody v oblasti DPH. Děkuji. Děkuji. Nyní bych chtěla udělit slovo Olafu, prosím. Eh, merci, madame la présidente. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla velmi stručně vyjádřit poděkování parlamentu za podporu, co se týče zahrnutí DPH do směrnice PIF o ochraně finančních zájmů Evropské unie a do nařízení EPO o Evropském veřejném žalobci DPH patří, jak připomíná účetní dvůr, k příjmům Evropské unie a podvody, jak soudní dvůr připomněl v rozhodnutí Tariko, tak eh, aký komunitér pokrývá také DPH a pravomoci Evropského veřejného žalobce by také e, přispěly k lepšímu fungování vnitřního trhu a k řešení těchto podvodů, takže komise důrazně podporuje zahrnutí DPH do těchto dvou legislativních nástrojů a děkuje parlamentu za podporu v této věci. Děkuji, pan Mates. Vyjádřím se k automatizované výměně informací mezi celní zprávou a daňovými orgány. To je již zajištěno v současné legislativě. V současnosti je ta svět taková, že v zemi konečného určení dovozu je možné na základě administrativní spolupráce vyžádat tyto údaje, ale trvá to dlouho. A to, co nefunguje, je automatické předání těchto dat skrze eh, systém VIES. V některých zemích k tomu nedosáhne. Kdyby se využívala stávající legislativa, tak je prostor pro právní kroky vůči těmto členským státům, ale pokud my víme, jak se tak neděje, tak tato věc musí být tedy ještě prověřena a znovu řešena. Na závěr ještě uděluji slovo zpravodaji panu Alimu. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat všem kolegům, kteří se zúčastnili rozpravy k tomuto složitému tématu. Čelíme vážnému problému. A jak bylo zde již uvedeno, ztráty, které vyplývají z podvodu na DPH, představí kolosální částku 170 miliard euro. S potěšením vidím, že existuje konsenzus i politická vůle, pokud jde o řešení problému a zamezení kolosálním ztrátám. Pokud jde o vyřešení problému, existuje konsenzus mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a zejména Radou Evropské unie. A je na členských státech v poslední řadě, aby spolupracovali, aby tento problém řešili. A mohu říci, že jak Evropský účetní dvůr, tak Evropská komise jsou připraveny spolupracovat, aby naše doporučení se promítla do konkrétních kroků. Naše doporučení by neměla zůstat pouze na papíře. Děkuji. Já? Ano, naprosto. Přesně a musíme také vyvíjet odpovídající tlak, protože po 12 letech zde stále ještě jsme v té situaci, která není stále vyřešena. Takže děkuji za ta vysvětlení, za připomínky. Dostáváme se k dalšímu bodu. Také máme 30 minut, protože potom zde budeme mít místo předsedkyni komise je to tedy téma podpora EU pro venkovskou infrastrukturu. Odpovíde příslušný člen zástupce účetního dvora je pan Milionis a náš zpravodaj je kolega Pirinsky, takže pane Milionisi, máte slovo. Paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, je mi velkou ctí vám tu představit nejnovější zprávu účetního dvora týkající se eh, politiky rozvoje venkova. Zpráva pojednává o podpoře pro venkovskou infrastrukturu a byla vydána 29. února letošního roku. Po stručném úvodu týkajícího se důležitosti investice do venkovské infrastruktury a o našem auditorském přístupu vám představím naše hlavní zjištění a doporučení. Venkovské oblasti čelí výrazným výzvám, například vylidňování a nedostatek hospodářských příležitostí. Dobrá infrastruktura pomáhá podpořit hospodářský růst a zvýšit atraktivitu venkovských oblastí. předchozím programovacím období 2007-2013 financovala infrastrukturní projekty hlavně čtyři opatření pro rozvoj venkova. E, nejtypičtější investice se týkaly veřejných služeb, například čističky vod nebo e, vesnické silnice, renovace veřejných budov, e, škol, různých kulturních center a tak dále, ale také zařízení pro soukromé užití, například zavlažovací systémy na, v zemědělských podnicích anebo přístupové cesty eh, do nich. Zhruba 13 miliard euro, jinými slovy 13,5 eh, prostředků fondu pro financování rozvoje venkova bylo alokováno na infrastrukturní investice v období 2007 až 2013. Když zohledníme kofinancování ze strany členských států a vlastní příspěvky příjemců. Celkový objel investic ehm, je přibližně 29 miliard euro. Podobné částky pak byly vyčleněny pro infrastrukturní opatření na stávající programovací období 2014 až 2020. Nyní tedy k našemu auditorskému přístupu. Přeskoumávali jsme, zda členské státy a komise dosáhly potřebné hodnoty za vydané peníze v rámci investic do um, venkovské infrastruktury. Zaměřovali jsme se na následující aspekty. Jak členské státy opodstatnili potřebu využívat eh, tyto finanční prostředky koordinaci s jinými fondy, řešící podobné potřeby, jak členské státy a komise řešili hlavní rizika při implementaci opatření a jakým způsobem monitorovali a hodnotili výsledky. Audit byl proveden mezi listopadem 2014 a červnem 2015. Při sběru důkazů pro audit jsme navštívili komisi a pět členských států vybraných na základě signifikantnosti částek alokovaných pro venkovskou infrastrukturu. Tyto členské státy byly Německo, konkrétně Sasko, Španělsko, konkrétně Extremadura, Sicílie, Polsko a Rumunsko byly vybrány, protože společně byly zodpovědné za 65 alokovaného rozpočtu. Tento audit se soustředil na vzorek 48 projektů v oblasti eh, venkovských cest, eh, vodní infrastruktury a sociálně kulturní infrastruktury. To byly hlavní projektové kategorie, které byly z tohoto projektu podporovány. 32 těchto projektů bylo navštíveno přímo v terénu auditory účetního dvora. Když dovolíte, přednesu teď naše hlavní zjištění. První část zprávy se soustředí na aspekty designu těchto opatření. Zjistili jsme, že Členské státy popisovaly jen obecně, proč je podpora do těchto infrastruktur na venkově zapotřeba. Nicméně nesnažili se kvantifikovat adekvátní úroveň financování na základě identifikovaných potřeb. Kromě toho, Programy pro rozvoj venkova obvykle neodkazovaly na národní, regionální ani e, místní fondy k dispozici pro podobné projekty. To zvýšilo riziko a e, naše fondy v podstatě nahrazovaly jiné zdroje peněz. Zjistili jsme náznaky ve dvou členských státech auditovaných, to znamená v Německu a Itálii, že oni vlastně zredukovali jejich vlastní rozpočet pro financování místních, a, místních cest a cest na zemědělské podniky, když měli k dispozici evropské peníze. Riziko e, z toho vzniknuvší pak nebylo náležitě kompenzováno. Vysoké míry pomoci stanovené pro infrastrukturní opatření e, nebyly položeny na solidní analýze. Čtyři z pěti auditovaných členských států nekontrolovaly schopnost žadatelů financovat projekty z jejich vlastních prostředků nebo jiných veřejných programů. V oblasti koordinace, ačkoliv eh, byly, byla vytvořena specializovaná tělesa specificky pro tento účel, zaměření členských států se v podstatě zabývalo pouze vyhnutí se dvojímu financování. Ehm, neexistovaly žádné konkrétní akce, které by zajistily komplementaritu ani synergie. V dvou z auditovaných projektů byl nedostatek koordinace jasně viditelný a ovlivnil efektivitu užívání prostředků z EU. Druhá část zprávy se pak zaměřuje na implementaci infrastrukturních projektů. Co se týká procedur pro výběr projektů, jsme zjistili, že minimální kritéria způsobilosti byla jasně stanovena a umožnila vyloučení irrelevantních projektů. Ovšem, tato kritéria výběru nevždy směřovala peníze těm nejlepším nebo nejefektivnějším projektům. V některých případech jsme eh, nedohledali, nebyli schopni dohledat žádnou dokumentaci, která by opodstatňovala, jakým způsobem byly projekty vybírány. Nicméně jsme rovněž identifikovali dobré postupy v některých členských státech, například v Polsku nebo Rumunsku, kde výběrová kritéria eh, měla za cíl podporovat cíle definované a kde byl použit minimální prach pro zajištění kvality vybraných projektů. Kromě toho procedury použité členskými státy k zajištění eh, toho, aby náklady projektů byly rozumné, nedostatečně kompenzovaly riziko navýšených nákladů. Objevily se slabiny eh, v některých eh, procedurách zadávání veřejných zakázek. Kromě toho, referenční ceny používané orgány pro ověřování nákladů projektů byly často nadsazené a přesahovaly ceny na reálném trhu. Ve třech členských státech jsme zjistili, že referenční ceny byly signifikantně vyšší než eh, ty, jakých by dosáhla konkurenceschopná, eh, konkurenceschopně zadaná veřejná zakázka. Další důležitý aspekt těchto projektů je jejich udržitelnost. Udržitelnost je eh, ve středu zájmu zejména při infrastrukturních investicích, protože od nich se očekává, že budou mít velice dlouhou životnost. Většina členských států však nepřizpůsobila své požadavky a kontroly v této oblasti, aplikovaly stejné procedury, které používají pro všechny investiční projekty pro infrastrukturu ve venkovských oblastech. To znamená, že žádný ten členský stát nežádal od žadatelů, aby představili detailní plán údržby pro financovanou infrastrukturu a kontroly ex post nebyly proporcionální vůči úrovni rizika. Dlouhé prodlevy v administrativním zpravování žádostí o grant a platby rovněž mělo vliv na efektivitu a účinnost našich opatření. Komise podnikla kroky v rámci systematického dohledávání slabin v členských státech a, a příslušných akčních plánech, nic, nicméně to nastalo až poměrně pozdě v programovacím období. Třetí část naší zprávy řeší výsledky, jakých bylo dosaženo těmito financovanými projekty. Co se týká těch 32 projektů, které jsme auditovali, jsme zjistili, že dodali očekávanou infrastrukturu a to většinou v rámci stanovených termínů. Nicméně členské státy nezbíraly dostatečně spolehlivé informace týkající se krátko a středně dobého úspěchu těchto projektů. 20 ze 32 auditovaných projektů nemělo dostatečně měřitelné cíle ani výsledky podle kterých by bylo možné výkonnost měřit. Některé indikátory nebyly spolehlivé. Například eh, v rámci indikátoru eh, populace ve venkovských oblastech, která požívá výhody zlepšených služeb, členské státy indikovaly celou populaci dané obce, kde byl daný projekt implementovan bez ohledu na skutečný počet uživatelů financované infrastruktury. A tím pádem to celé vedlo k jaksi inflaci e, těchto čísel. Nezlobte se, e, to je skutečně čistě historická zpráva, mohl byste to trošičku zestručnit, už jsme pod časovým tlakem, nezlobte se. Ano, rád, rád. Celkově vzado, ačkoliv e, auditované projekty byly dodány a přispívaly pozitivně v venkovským oblastech, docházíme k závěru, že mohlo, eh, mohla být generována ještě více eh, větší hodnota. Na základě identifikovaných slabin doporučujeme, že členské státy by měly být koordinovaný přístup pro podporu eh, venkovské infrastruktury, kde by se kvantifikovaly potřeby a mezery ve financování a opodstatnilo by se používání opatření pro rozvoj venkova. Dále, komise by měla provést detailní hodnocení komplementarity mezi jednotlivými fondy EU které budou používány v členských státech v období 2014 až 2020, což je aktuální programovací období. Dále, členské státy by měly založit a konzistentně aplikovat kritéria, která by zajistila výběr eh, nejefektivnějších projektů co do náklady versus výhody. Dále členské státy by měly zohledňovat ehm, užitnou životnost daných investic, pakliže eh, stanovují udržitelnost eh, a související požadavky a kontroly. Dále členské státy by měly stanovit a respektovat rozumný časový harmonogram pro zpracování grantových a platebních žádostí a pak by ehm, tento plán měli respektovat. Dále členské státy by měly zajistit, že budou stanoveny jasné a konkrétní cíle pro tyto projekty, pro které se vydávají finanční prostředky. Dále, eh, pro stávající programovací období 2014 až 2020 by komise a členské státy by měly eh, sbírat eh, včasná, relevantní a spolehlivá data, která budou poskytovat užitečné informace co do dosažených výsledků projektů a financovaných opatření. To je z mé strany vše. Děkuji vám za milou pozornost a rád odpovím jakékoliv vaše dotazy. Děkuji, ale opravdu už jsme pod časovým tlakem, takže nyní dávám slovo zpravodaj kolegu Pirinskému. Děkuji, paní předsedkyně. S přehlédnutím k tomu, že mám málo času, dovolte mi učinit eh, následující poznámky. Jsem přesvědčen, že tato zpráva si zaslouží zvláštní pozornost ze tří důvodů. Za prvé jsem přesvědčen, že se vyrovná s klíčovým aspektem souvisejícím právě s dosažením lepších, lepšího, lepší výtěžnosti prostředků, pokud jde o Evropský fond pro rozvoj venkova. Myslím za druhé, že tyto návštěvy na místě proběhly ve 32 z 48 zvažovaných projektů, a to dodalo relevantnost informacím a kvalitu celému, celé zprávě. A za, dru, za třetí jsem přesvědčen, že i zde, v této třetí části zprávy, eh, soustředění na dosažené výsledky je ukázkou přístupu, který my chceme zavádět, eh, také co se týče posouzení chybovosti a nesrovnalostí z hlediska konečného výsledku. Jsem přesvědčen, že pracovní dokument obsahuje příslušná doporučení, která vyplývají z této zprávy. A to zejména, že jsou v souladu s tím, co zpráva sama a pan Milionoj zprávě teď zdůraznili. A jsem přesvědčen, že je vhodné zde zdůraznit několik aspektů Jeden bych chtěl zdůraznit, a to je důležitost eh, zacílení projektu, kde existuje investice do veřejných, do veřejných eh, statků a kde je možné získat veřejnou podporu a kde také eh, je možné docílit příslušné přidané hodnoty, tedy zacílení projektu správné čerpání a využití prostředků tam, kde neexistuje jiný zdroj pro cílený záměr. Tedy správně zjistit, jaké jsou nedostatky ve financování, mezery ve financování. A tady by měla komise poskytnout další pokyny ve finanční unii, jak dosáhnout ne komplementarity, ale také jak zamezit tedy jak se eh, eh, vyhnout riziku tedy nevyužitých eh, prostředků a substituce. Je tu také důležitý dokument komise z 18. března, který nabádá k, k dodržování konzistentně a transparentně příslušných kritérií pro způsobilost. A zejména otázka oceňování cen, cenových odhadů ukazuje, že skutečně je zde ještě velký prostor pro zlepšení a je třeba využívat tržních cen a nikoli eh, nějakých eh, smyšlených či nereálných cen. Pokud jde o uplatnění kritérií pro tyto projekty, udržitelnost Eh, infrastruktury a financování této infrastruktury. A administrativní otázka urychlení zpracování eh, žádostí o granty a platby. Konečně, paní předsedkyně, i když toto je retrospektivní zpráva, eh, úzce souvisí s, s navýšením přidané hodnoty pro rozvoj venkova, pro rozvoj těchto nástrojů. A to se týká jak snahy členských států, tak komise dosahovat mnohem evidentnějších nárůstů u přidané hodnoty. Děkuji. Děkuji. Kolega Novakov na dvě minuty. Budu stručný, byl jsem stínovým zpravodajem u tohoto dokumentu. Chci poděkovat panu Pirinskému je to vyvážený dokument. A přečetl jsem si následující popis z zvláštní zprávy účetního dvora. Neoprávněné projekty, nedostatek dát, obtíže se sledováním a hodnocením. A myslím, mám pocit deja vu u řady zpráv účetního dvora. A týká se to i jiných programů a jiných fondů uznávám, že některé kritiky jsou oprávněné a vyplývají z nedostatečné administrativní kapacity. Jsou to odlehlé regiony, a malé obce s omezenou kapacitou pro malé a, střední, malé a střední podniky a místní zprávu. Ale musíme uznat, že existuje odstavec 22 a místa, kde je evropská podpora nejpotřebnější, lidé jsou méně schopní se o ní požádat. Takže spolu s požadováním vyšší přidané hodnoty v projektu a významnějšími cíly v těchto projektech musíme také eh, hovořit o zjednodušení programu. Nemůžeme požadovat po eh, v zemědělcích a malých a středních podnicích v horských oblastech a po malých e, obecních úřadech, aby e, se vyrovnávali s byrokratickými požadavky, aby uplatňovali nulovou chybovost a měli jasnou strategii při realizaci těchto projektů. Takže je to společná odpovědnost a věřím, že tato doporučení v této zvláštní zprávě budou vzaty v úvahu komisí a že už eh, neuvidíme eh, takovou kritiku v budoucnosti. Děkuji. Pan Flanagan na dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Velmi zajímavá zpráva. Eh, předřečník říkal, že probíhají návštěvy na místě a že to dodává důvěryhodnost zprávě. Zpráva eh, zmiňuje, jak místní zpráva eh, snižuje eh, financování pro opravu silnic. Když já jsem byl v místní správě, tak se to stalo možné a pohled od pohled z rady byl takový, že prostě tyto prostředky už nebudou k dispozici a jak tomu zabránit v budoucnosti, protože v jiných oblastech prostředky do, do rozvojových eh, agentur skrze pilíř 2 a existují důkazy, že to je nahrazováno odvětvovým financováním a dostávají to nakonec eh, zemědělci. Je to skvělé, že ty prostředky přicházejí. A v různých oblastech to vyplynulo v to, že nedošlo k žádnému financování, protože místní zpráva prostě příslušně snížila přísun prostředků. A to se objevuje a jsou tu důkazy o tom v oblasti zemědělství a v prostředcích do zemědělství. V zásadě se, se ty prostředky se dostávají do fondu, který původně byl poskytován národní vládou. Děkuji. A nyní Evropská komise, pan ředitel Longo. A chci připomenout, že skutečně jsme pod časovým tlakem. Děkuji. Pane, paní předsedkyně, děkuji pane Milionisi, děkuji členům, členové výboru. Omezím se na to nejdůležitější a přejdu přímo ke klíčovým bodům, které zazněly ve vystoupeních účetního dvora a členů a poslanců parlamentu. Komise přijímá veškerá doporučení, aby zlepšila efektivitu a účinnost podpory EU a udělá další kroky, aby vedla a dohlížela členskými státy, aby pomohla členským státům a regionům při programování a implementaci programu rozvoje venkova 2020 Komise posílila poskytování a orientaci, co se týče rozumnosti nákladů a poskytne rozsáhle, rozsáhle orientaci pro podmínky způsobilosti a výběrová kritéria. Během screeningu programu rozvoje venkova v tomto období 2014-2020 komise věnovala zvláštní pozornost kontrolovatelnosti a ověřitelnosti těchto opatření. A zlepšení kontrol co se týče přiměřenosti nákladů a veřejných zakázek, je prioritou pro Evropskou komisi. V tomto kontextu komise uspořádala e, školení pro řídící orgány a platební orgány v členských státech a poskytuje rozsáhlé pokyny a orientaci a zajistí komplementarity mezi jednotlivými fondy EU byly vzaty v úvahu při stanovení právního rámce pro období 2014-2020. Koordinace a komplementarita evropských fondů na národní a regionální úrovni jsou zajištěny odpovědnými službami a složkami komise. Avšak národní a regionální orgány musí naplňovat a realizovat tuto komplementaritu při realizaci programu. Co se týče monitoringu a hodnocení, to, čeho bylo dosaženo, tedy společný monitorovací systém 2014-2020 zvažuje výkonnost v kontextu relevantních cílů které mají být dosahovány. Pokud jde o hodnocení efektivity všech měřitelných údajů oproti cílům, to bude provedeno při hodnocení ex post. No, je třeba najít rovnováhu mezi tím, co chceme dosáhnout při hodnocení a monitoringu a přihlédnout eh, k riziku přílišné administrativní zátěže a finančních omezení. Komise bude pokračovat v provádění eh, auditu souladu v členských státech podle kontrolních plánů, aby se ověřilo, že dochází k vyplácení prostředků v souladu s pravidly. Komise je názoru, že legislativní rámec vztahující se na toto období posílená orientace a audit eh, schody zajistí řádné a efektivní uplatnění eh, těchto částí pro rurální infrastrukturu. Pro vaši informaci eh, poskytnu vám některá čísla, o, pokud jde o audit konformity. Provedli jsme 28 auditů konformity a uplatnili jsme finanční opravy ve výši 148 milionů. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji na závěr ještě pan Milionis má slovo. Děkuji. Já bych to tak trochu schrnul. Co se týká doporučení my tam říkáme, že komise musí zavázat členské státy k tomu, aby zajistili koordinaci mezi jednotlivými fondy EU a vlastními fondy. Takže fondy EU a národními fondy. Řešíme to eh, kvůli tomu, abychom se vyhnuli nahrazování fondů mezi sebou v kontextu přidané hodnoty pro stávající programové období. Je velice důležité pro infrastrukturu, protože hovoříme o veřejných výdajích, kde tím pádem hrozí větší riziko substituce. A my už s takovýmto fenoménem máme zkušenosti. Na Sicílii během jedné kontroly v terénu většina eh, venkovských silnic byla ve velice špatném stavu, protože regionální fondy pro údržbu silnic byly zrušeny, když byla zavedena podpora ze strany EU. Jedno z nejdůležitějších sdělení této zprávy je eh, ta komplementarita a synergie za účelem vyhnutí se překryvům anebo mezerám mezi jednotlivými fondy EU. To je vše, děkuji. Děkuji. Eh, kolega Ali se na mě bude zlobit, ale my už to nemůžeme otevřít. Pan Pirinský. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom jedna stručná poznámka. Myslím, že je jasné, že překonání problémů v této oblasti financování rozvoje venkova, bychom dostali za své peníze víc, je jasná jedna věc. Překonání těchto problémů vyžaduje velice úzkou praktickou spolupráci mezi komisí, členskými státy a účetním dvorem. A já bych navrhl, že by třeba mohlo být možné zřídit nějakou pracovní skupinu, ad hoc pracovní skupinu, která by združila zástupce těchto jednotlivých orgánů, kteří na tomto pracovali. A připravili bychom sadu praktických kroků, které by pak mohly sloužit jako příprava na příští programovací období, a to už teď. A já bych využil přítomnosti paní Georgievy že bych ji možná poprosil, aby nám pomáhala v něčem takovém, protože by to bylo i v jejím zájmu v rámci toho, co v komisi dělá. To je vše. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji a skutečně musíme spodívat, zda teď 4-5 zpráv v této oblasti, které máme v těch 4-5 měsících, bychom neměli schrnout do nějaké zprávy z vlastní iniciativy, kde bychom tedy tím zabývali. Jsme na začátku nového období pětiletého zda tedy, eh, abychom se podívali, zda budeme postupovat stejně, nebo zda bychom z toho neměli vytěžit poučení, čili myslím, že by bylo dobré, kdybychom si ještě obstarali lepší přehled, dokonalejší o stávající situaci ve venkovské oblasti, takže děkuji vám za tuto rozpravu a obávám se, že nebyla poslední. A tím se dostáváme k poslednímu bodu našeho programu, to je změna nařízení o Olafu. Děkuji eh, paní Georgievě, místo předsedkyni komise, která přišla mezi nás která nám zde představí tento návrh komise a ráda bych zde přivítala, a ano, vítám zde zástupce předsednictví rady. Samozřejmě také bychom rádi od vás potom slyšeli, jak to vypadá, jak rychle to postupuje, protože jsme se dohodli v tomto výboru na zrychleném postupu a že nebudou tedy žádné pozměňovací návrhy. Takže paní místo předsedkyně, prosím, tímto vám dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Díky vám a všem poslancům eh, za velice rychlou reakci na návrh komise, který jsme předložili 4. března, takže je to velice krátké období, za které jste eh, zareagovali tím, že jste tento bod dali na pořad jednání vašeho výboru. My jsme vám za to velice vděční. Náš návrh je omezený a velice cíleně zaměřený. Jde zkrátka o rozdělení managementu zaměstnanců a rozpočtu. Eh, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru OLAFu. Jak víte, v souvislosti s nařízením čl- eh, v článku 18 nařízení o OLAFu 883 2013 sekretariát dozorčího výboru je administrativně součástí OLAFu a generální ředitel OLAFu funguje jako tzv. appointing authority, tedy jmenovací orgán tohoto sekretariátu jako delegovaný autorizační um, úředník pro rozpočet. Toto právní aranžma vedlo v posledních letech k určitým diskuzím, během kterých eh, ten eh, dozorčí výbor, ale i Evropský parlament opakovaně vyjádřili obavy o hledně dopadů eh, tohoto aranžmá na nezávislost toho výboru. Ráda bych zdůraznila, že nemáme žádné důkazy o tom, že by se nezávislost toho výboru nějak negativně ovlivnila v minulosti. My jsme s radostí viděli, že dozorčí výbor byl velice aktivní při výkonu svého mandátu, ale i dojem, že jeho nezávislost by mohla být i ohrožená, škodí. A tím pádem náš návrh chce toto riziko napravit, tedy to riziko zdánlivých interferencí a chceme také přispět k zlepšení pracovních vztahů mezi výborem a OLAFem tím, že toto téma, které můžeme vyřešit eh, cílenou omezenou změnou v nařízení o OLAFu odstranit. Chci zdůraznit, že na straně komise jsme již podnikli kroky eh, v této věci v, eh, v září 2015 tím, že jsme převedli rozpočtovou položku eh, pro tento výbor do PMO komise. Jako druhý krok 4. dubna jsme přijali rozhodnutí, které formálně vyžaduje, aby generální ředitel Olafu konzultoval eh, předsedu dozorčího výboru předtím, než přijímá rozhodnutí jakožto jmenovací orgán, co se týká prostředků alokovaných tomuto výboru. Pakliže generální ředitel se chce eh, odchýlit od eh, názoru předsedy výboru, musí uvést důvod. Nicméně ty změny mohly být provedeny a byly provedeny rozhodnutím komise. Nicméně separace eh, sekretariátu dozorčího výboru od OLAFu může proběhnout pouze tím, že pozměníme nařízení o OLAFu a proto jsme tento návrh předložili. <clears throat> Ráda bych zdůraznila, že bereme na vědomí stanovisko účetního dvora Evropské unie, co se týká doporučení o posílení znění, co se týká nezávislosti dozorčího výboru na komisi. Zde jsme připraveni nové znění diskutovat a v tomto duchu právě chceme ten návrh, který byl předložen, eh, diskutovat. Doufám, že Evropský parlament a Rada podpoří rychlé přijetí tohoto cíleného návrhu. S vaším dovolením bych ráda stručně okomentovala ještě jednu věc. Chtěla bych opravit něco, co jsem řekla, když jsme se potkali v únoru. To se týkalo sdělení pro zaměstnance OLAFu zveřejněné na internetu, co se týká zaměstnanců OLAFu v Lucemburku. Co se týká obsahu, mé sdělení bylo správné. Jinými slovy, jakýkoliv přesun, jakýkoliv postů nebo částí OLAFu je předmětem rozhodnutí rozhodnutí, zejména týkající se orgánu Evropského státního zástupce, tak ta rozhodnutí zatím nepadla a v tuto chvíli nemáme důvod nějakým způsobem předjímat, co možná bude nebo nebude rozhodnuto. Nicméně špatně v tom mém sdělení bylo to, že e, jsem vyjádřila překvapení e, nad tím, že to bylo zveřejněno na intranetu. E, fakt je, že DGHR a můj kabinet požádali o vyjasnění této situace na internetu, takže já se chci omluvit za tuto chybičku. Já jsem se to dozvěděla později a říkala jsem si, že by bylo asi vhodné to eh, před vaším výborem vysvětlit. Děkuji vám. Děkuji vám. Já jsem zpravodajka na toto téma. My eh, k tomu návrhu komise nemáme v podstatě co dodat, ani tam nechceme nic škrtat, protože eh, ten důvod pro zrychlenou proceduru je jasný. Ten harmonogram vypadá tak, kolegové, že 21. dubna tedy dnes se ta zpráva představuje. 24. května se bude hlasovat a v červnu ve Štrasburku to budeme na plénu pak, nebo měli bychom to na plénu pak hlasovat v celém parlamentu a doufáme, že eh, pro holandské předsednictví toto bude stačit, protože ono se v tom angažovalo, takže já bych eh, ráda dala slovo panu Francenovi, který zde zastupuje předsednictví. Jak reflektuje rada tuto debatu? Můžeme počítat s tím, že to bude odsouhlaseno, anebo si budeme muset brát nějaké, aby se tak řeklo, rukojmí. Děkuji. Thank you very much, Madam Chair, and good morning to everyone. Děkuji mnohokrát. Budete překvapeni, když řeknu, že předpokládám že jsem skutečně nadšen z účasti na této schůzi a jsem rád, že váš výbor chce pomoci nizozemskému předsednictví dosáhnout svého cíle a dokončit proces úpravy nařízení o OLAFu a přesunout eh, tento výbor a přesunout to tedy mimo sídlo OLAFu. Chceme zde uplatnit eh, zrychlený postup jakožto země, která předsedá radě, chci říct, že jsme vedli první diskusi o návrhu pracovní skupiny GAF 10. Květ, března. Většina států byla pro tento návrh. Některé členské státy měly, po, měly pochopnosti o načasování procesu a naznačili během jednání, že by po, počkali na hodnocení nařízení o OLAFu, které se předpokládá v říjnu příštího roku. Následně jsme vyzvali členské státy, aby předložili písemné připomínky, což učinilo devět členských států a většina reakcí opět byla velmi pozitivní. Mírně jsme upravili návrh komise na základě těchto připomínek a také z hlediska e, názoru Evropského účetního dvora. A v GAFu dnes projednáme kompromisní návrh. Nemohu vás seznámit s výsledkem tohoto jednání, které ještě před námi ale myslím, že můžeme bezpečně předjímat, že je prostor pro optimismus a že bude možné změnit tedy tento návrh rady v duchu kompromisu a vrátíme se za vámi a dokončíme tuto záležitost. Mohu vás však ujistit, že předsednictví, předsednictví velmi záleží na dokončení tohoto postupu do konce našeho předsednictví do 1. července. A ještě jednou chci říci, eh, že si vážíme vaší pomoci v tomto směru. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, děkuji. Myslím si, že máme stejný cíl a musíme k němu směřovat, protože je to velice důležité. také bychom měli stanovit termín pro trialog na seznamu řečníků. Je nyní kolegyně Ayala Sandra. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Pro... Samozřejmě se všichni snažíme o dobrou zprávu věcí veřejných a snažíme se hledat eh, řešení problému, což závisí samozřejmě také na lidských zdrojích a na tom, jakým způsobem se ten problém eh, postaví. Já samozřejmě naprosto neodsuzuji nizozemské předsednictví, ale rada jakožto instituce by nám byla mohla pomoci poněkud více, alespoň v otázce těch lidských zdrojů. To by bylo umožnilo nahradit v potřebný čas eh, osoby v tom dozorčím výboru. Nicméně souhlasím s tím zrychleným postupem Jediná věc, kterou bych, o kterou bych chtěla požádat eh, komisi, paní místo předsedkyni, která se hodně zapojuje mm, na, do toho, aby řešení bylo přijato rychle, protože toto je problém, který eh, se eh, skutečně už stal něčím komplikovanějším, než byl na začátku. Mám dojem, že včera jsme zde měli, vyslechli prezentaci zprávy za rok 2015 dozorčího výboru Zvyslechli jsme eh, názory části zaměstnanců OLAVců, čili chtěla bych se zeptat, aniž bychom zpomalili ten postup, aniž bychom ho paralizovali, protože, jak jsem již řekla, souhlasím s tím, aby to byl ten zrychlený postup, aby se věci co nejrychleji vyřešily, ale nicméně bych ráda položila určitou otázku, protože mám nějaké pochybnosti. Uh, nějaká studie, sdělení, něco v tomto duchu? Nebylo by možné tedy zpracovat toto, abychom vyřešili střed zájmu mezi tím eh, bermudským trojuhelníkem, to znamená komisí, mm, která samozřejmě musí být dohlíž, kontrolována, tedy nejenom komisí, ale je zde potom také interní část OLAFu, která se tím zabývá, tedy mezi komisí, OLAFem, a e, tím dozorčím výborem. E, včera jsme zde slyšeli, že je to skutečný dozorčí výbor, který, takže když jsou zde určité rozdíly, určité niance v tom výkladu, tak samozřejmě je potřeba najít řešení, ale je to vlastně samotná podstata tohoto dozorčího výboru, to je vlastně zajišťovat nezávislost Olafu vůči komisi. Toto je jaksi ta raison d'être toho dozorčího výboru samozřejmě je potřeba mít zajištěno, že jsou zde všechny potřebné záruky, že tito členové budou eh, chráněni a zejména, že bude chráněna nezávislost OLAFu vůči komisi. Takže vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli o tom, že to bude v tom zrychleném řízení. S tím souhlasím, protože to je problém, který se stále zhoršuje a je zde riziko, že opravdu se stane trvalý, pokud to rychle nevyřešíme. Tak si kladu otázku, zda zde není riziko určitého střetu zájmu. Takže abychom předešli střetu zájmu, tak si kladu otázku, zda bychom nemohli jednat jiným způsobem a abychom předešli o podobným problémům v budoucnosti, tak se ptám, zda nějaká studie z naší strany a ze strany rady, tedy společná studie, protože máme společný zájmy, zda by tedy nebylo možno provést takovouto studii o celém tom poměrně složitém problému možného střetu zájmu. Víme, že Evropské státní zastupitelství řeší celou řadu problémů, ale pokud jde o mě, tak se domnívám, že by bylo dobré objasnit co možno nejrychleji tyto možné střety zájmu. Protože pokud to neučiníme, tak zde zase budeme čelit podobným situacím, novým střetům zájmu. A pokud chceme chránit nezávislost OLAFu, protože se jedná zde o e, šetření určitých interních politik komise, tak je potřeba, abychom měli administrativní strukturu a odpovídající zaměstnance, i když tyto struktury a ti zaměstnanci patří do působnosti komise, takže zde znovu je možnost střetu zájmu. Asi ne, se nám nepodaří všechno vyřešit hned, ale domnívám se, že ten postup by měl být skutečně rychlý, alespoň proto, abychom vdechli jaksi čerstvý vzduch, aby to byla určitá úleva pro ty zaměstnance, kteří trpí v tomto v to okamžiku, jak jsme slyšeli. A myslím si, že čím rychleji to řešení bude přijato, tak tím lépe a bude možno předcházet střetu zájmu. Další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Mhm. Já jsem přesvědčen, že pokud jde o utrácení veřejných rozpočtů, tak Kont, Olaf a jeho dozorčí výbor je nejlepší přítel člověka. Eh, souhlasím s paní Ayla Sender, že zde je další riziko. Ten návrh komise je zcela v souladu s těmi rozhovory, které vedeme v KON. Potřebujeme nezávislý OLAF, potřebujeme nezávislý dozorčí výbor. Takže já si myslím, že tím vlastně pokrýváme očekávání jak členů toho výboru, tak lidí na ulici. E, nemyslím si, že je dobré vidět za každým e, stromem nepřítele. Je potřeba zaměřit se na podrobnosti a pokračovat před, protože pokud otevřeme eh, tuto pandořinu skřínku, dobře, tak pokud ne sekretariát dozorčího výboru a když ne komise, tak kdo tedy? Protože vždycky budou pochybnosti vůči eh, tomu, kdo může v tom sekretariátu eh, jaksi interferovat. Ale momentálně to je skutečně střed zájmu. Nemůžeme očekávat, že dozorčí výbor bude mít eh, takový jaksi klid mysli a nebude objektivní, když jejich sekretariát je zajišťovan Olafem, to znamená lidmi, které oni mají monitorovat a kritizovat, když je to nutné. Takže já to skutečně, tento návrh skutečně podporuji. Je to dobré rozhodnutí, paní předsedkyně. Eh, eh, probrat toto zrychleným postupem, protože zajištění transparentnosti a kontroly nad veřejnými výdaji by nemělo čekat eh, příliš dlouho. Děkuji. Kolega Stas. Děkuji, paní předsedající. Vítám paní komisařku, já budu velmi stručný. Já si myslím, že toto je dobrý postup. Eh, vzniklo to na základě celé řady konzultací a pokud správně chápu, tak spousta lidí byla konzultována, zmínili jste účetní dvůr, došlo také k dobrým konzultacím s radou, my jsme provedli debatu na toto téma s členy toho dozorčího výboru zde ve výboru KONT a shodli jsme se na tom zrychleném postupu a já si myslím, že to je ten správný přístup, jak postupovat. Eh, bude znamenat, že velice rychle můžeme omezeným způsobem pozměnit nařízení o OLAFu. Samozřejmě jsou určité další věci, které musíme řešit, ale to můžeme udělat později v legislativním období. Víme, že máme ještě další obtíže, ale jak jste řekla vy, paní komisařko, ve svém návrhu měli bychom se tedy a teď asi zaměřit na tento jeden velice omezený pozměňovací návrh tohoto nařízení, který si myslím bude prospěšný, co se týče fungování dozorčího výboru. Takže jménem zelených vás plně podporuji. Já jsem se taky přihlásila jako řečnice. Já jsem eh, včera také byla na té akci, to bylo představení eh, výroční zprávy toho dozorčího výboru mm, OLAFu, protože ten dozorčí výbor řeší legalitu postupů a přeskoumává je. A to má vliv na eh, běžné pracovníky OLAFu a musím říct, já jsem byla trošku nepříjemně překvapena, protože na takové akci pro zaměstnance OLAFu Eh, to všechno bylo v podstatě eh, převzato managementem Olafu, eh, který vlastně řídil celou tu akci, takže zabránili v podstatě de facto výměně názoru a mě to mrzelo, protože kdybychom slyšeli názory dozorčího výboru, tak to by bylo asi užitečnější, kdyby se jich lidé také mohli na něco zeptat. No. Eh, no nic, bylo to takové celé hm, takové nepříjemně překvapivé. No. Zabránilo se debatě a mně přišlo, že ten problém je asi větší, než si myslíme. Tolik tedy ke včerejšku. Ten dozorčí výbor popisuje otázku přístupu k dokumentům, zpomalování jeho práce. Možná, že byste mohla říct něco i k tomuto, jak to má být dál a e, zdat se to tady změní, anebo se budeme v příštím roce zabývat s tím stejným problémem. To předložení tohoto, e, této změny je důležité a je to důkaz toho, že skutečně něco děláte. My jsme už viděli komisaře, kteří se na to podívali a neudělali vůbec nic. Jsme velice rádi, že vy jste eh, jaksi akceschopnější. Samozřejmě tato změna nevyřeší všechny ty problémy, ale vyřeší to jejich část. Příští rok proběhne velká reforma a eh, o tom už je slyšet eh, první, poslední, v podstatě už se vydal 1 milion nebo 800 tisíc euro na organizace, které na straně OLAFu připravují tuto reformu a pokud to tak je, tak my musíme také začít zbrojit, aby se tak řeklo. Takže eh, prosím, objasněte nám, zda skutečně takovéto obnosy v době, kdy se říká vlevo vpravo, že nikdo nemá peníze, se vydávají externím firmám, a které mají připravovat nějakou budoucí reformu. je potřeba zkrátka do toho získat vhled. Já jsem proti takovýmto výdajům. Dále se e, objevují nějaké zkazky o zrušení imunity generálního ředitele. Já si myslím, že ten signál a e, tady zkrátka se musíme postavit mě za komisi, protože justice musí odvádět práci, musí zjistit, co se stalo nebo co se nestalo, takže to je signál, který by měl být asi směrem ke všem ostatním tedy, že justici nebudeme bránit v práci a že porušení práva se nebude tolerovat. To je, myslím, velice důležité. Možná byste i k tomu mohla jednu větu říct. Teď se přihlásila ještě jednou paní Ayala Zendr. Eh, ano, paní předsedkyně, já bych eh, chtěla jenom mm, ještě vyjádřit určitý komentář, protože já jsem taky byla na té schůzi, ale neměla jsem ten dojem, o kterém vy hovoříte, vyslechli jsme všechny, včetně zástupců zaměstnanců, takže jsme mm, viděli, že je zde určitá, mm, že nejsou spokojeni určitá, tedy špatná atmosféra. Ano, je pravda, že eh, by to bylo možné udělat možná týden předtím nebo týden potom, ale dozorčí, myslím si, že to byl ten dozorčí výbor, který rozhodl, že to tedy bude včera, alespoň si to tak myslím. A já jsem neměla ten pocit, že tam byl vyvíjen nějaký tlak na to rozhodování nebo na to, co budou říkat. Nemyslím si, že to by měl být nějaká, že by to měla být nějaká zásadní překážka pro tu změnu. Přece není to zas nic tak eh, obrovského, co uděláme a pokud to vyřeší nějaké problémy osobní nebo tedy problémy s těmi zaměstnanci, i když samozřejmě z institucionálního hlediska ano, je to nové. Co se týká zrušení imunity pana Kesslera, ano, Nebylo to tedy zařazeno jako program, jako bod na program. Uh, je to velice choulostivé jako otázka. Myslím si, že si to zasluhuje, abychom se tím zabývali, ale asi ne jenom jako marginálně v rámci nějakého jiného tématu. Takže je pravda, že ano, měli bychom mít možnost o tom všem v určitém okamžiku diskutovat, protože se to týká nezávislosti Olafu, to znovu zdůrazňuji, takže by bylo určitě dobré, kdyby v určitém okamžiku jsme mohli diskutovat i o těchto otázkách o tom zrušení imunity a ne v rámci nějakého jiného rozhodnutí. I když samozřejmě to podporuji. Zda to vyřeší ten problém, no, o tom mám určité pochybnosti, ale dobrá, možná, že Evropská komise by nám mohla předložit nějakou hloubkovou studii o tom, jaké budou dopady, jaké tedy to bude mít efekty, i s tím například, co se týká přemístění toho sekretariátu. Pokud bychom mohli postupovat efektivněji, navrhuje před předsedkyně, tak tím lépe. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat za podporu, která byla vyjádřena pro, pro tuto velmi eh, cílenou záležitost a my se těšíme na jednání v radě a snad budeme schopni pokračovat v řešení rychle. A chci nám všem připomenout, proč to děláme. Proč nečekáme na příští rok, kdy dojde k hodnocení. Protože to je věc, která se neustále vracela. A existuje jasné, čisté řešení, které navrhujeme. A velmi pečlivě jsme široce konzultovali, jak konkrétně to řešit a zvolili jsme místo pro sekretariát, které je naprosto ne, neutrální a povede to vrchní ředitel, který je velmi zkušený a bude moci se ujmout tedy mandátu a hájit nezávislost sekretariátu před komisí a to je přesně můj pokyn při plnění tohoto rozhodnutí. K otázce studie koncem eh, března jsme tedy ukončili výběrové řízení na externí studii pro hodnocení a beru na vědomí návrh, který zazněl, abychom se zabývali i implementací cíleného řešení s tím, pokud tedy bude samozřejmě eh, přijato, abychom měli i nástroj pro zajištění že když řešíme jeden problém, nevytváříme jiný problém. A potom by to tedy časově navázalo na projednání tedy již eh, něčeho, co je předjímáno a plánováno. Za druhé, a věřím, že toto je odpověď na poznámku týkající se opatrnosti při hodnocení dopadu. My chceme, když přijmeme rozhodnutí, tak z toho chceme také vyvodit důsledky. Za druhé, paní předsedkyně, vy jste zmínila dostupnost eh, dokumentů. V této věci, jak víte, já jsem eh, pracovala s orgánem pro dohled a s vedením a hledali jsme cesty, jak dokončit práci, kterou zahájili, pokud jde o pracovní metody a přístup k dokumentům je jedna z věcí, které v diskusi musí být eh, uzavřeny. Tři věci ještě nejsou dotaženy. My jsme se dohodli na základě i příspěvku parlamentu a také příspěvku z rady, že je důležité, aby všechny tři právní služby, komise, parlamentu a rady, podpořili konečnou odpověď nevyřešeným otázkám na tyto tři věci, na tyto tři otázky. A já skutečně věřím, že dokážeme doladit ta pracovní uspořádání a kolegové to velmi pečlivě sledují. To téma je obtížné a bohužel zatím není úplně vyřešené a jak tomu rozumím, tak orgán pro dohled převezme poslední návrh a projedná jej a my poskytujeme veškerou pomoc, jak je jen možné, ale nakonec je to věc, která vyžaduje aby celý management a výbor pro dohled dosáhli schody. V celé řadě otázek už schody bylo dosaženo, ale zbývají tu ty tři věci, které ještě vyřešené nejsou a věříme, že se tak brzy stane. A konečně, nejsem si jista, zda bych měla hovořit o odnětí imunity Mám tu dva názory. Jeden, že bych měla něco říci k tomu a možná bychom to měli řešit odděleně. Ale tady se vám podrobím, pokud si přejete, abych se k tomu vyjádřila. Tak samozřejmě existují právní důvody a určitá omezení, abych to nekomentovala, ale jsem k tomu připravena. Tak mi řekněte, co si přejete a já se tomu podvolím. Podle mého názoru měla byste využít té příležitosti, když jste tady, že žádná zvláštní schůze na toto nebude. Děkuji. Jak víte, rozhodli jsme, komise rozhodla z 2. března zbavit imunitu generálního Olafu na základě žádosti veřejného žalobce Belgie na základě pravidel v protokolu 7 týkající se smlouvy o výsadách a imunitách Evropské unie v souladu s povinností spolupracovat s národními justičními orgány. Komise se domnívá, že zbavení imunity je oprávněné z některých eh, skutkových důvodů zmíněných eh, belgickým prokurátorem a cítí právní povinnost částečně zbavit imunity generálního ředitele Olafu. Toto rozhodně umožní belgickým justičním orgánům konat podle belgického práva a nespochybňuje prezumci neviny, ani nijak nehodnotí meritum věci. Poskytuje veškerou právní pomoc generálnímu řediteli Olafu, pokud jde o obhajobu jeho zájmu u belgického soudu, tak jak je to uvedeno v článku 34 Staff Regulation. Informovali jsme výbor pro dohled nad Olafem a sešla se jim se zvedením Olafu. A toto setkání považuji za velmi důležité pro nás, pro všechny, abychom věděli, že je klíčové, aby OLAF pokračoval v normálním fungování při ochraně finančních zájmů Unie. A na tomto setkání jsem eh, předala informaci vedení OLAFu, že generální to zůstává funkci a že není nějak narušen normální kontakt při vyšetřování. Takže se musíme všichni soustředovat na naši práci, co možná nejlépe. V zájmu co nejlepší ochrany finančních zájmů Unie. Závěrem řeknu, že pochopíte, že více vám nemohu sdělit z právních důvodů. Děkuji. Takže samozřejmě chápeme tuto věc je trošku zvláštní, že někdo tedy může zůstat v té funkci, se jedná tedy o funkci generálního ředitele, tam došlo k určitému odvolání. To celé samozřejmě souvisí s širší problematikou a pokud jde o ten, ty sankce, tady jsem si jistá, že asi národní státy budou mít možná lepší eh, nařízení, lepší regulaci než tedy na evropské úrovni, protože s tím mají větší zkušenosti, ale samozřejmě na národní úrovni je tento problém eh, dobře vyřešen, takže je potřeba najít i na evropské úrovni lepší řešení, aby se našel určitý spravedlivý postup. Uh, Tři Nyní zase kolegyně Ayala Sender se hlásí o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já už jsem řekla před chvílí a vzhledem také eh, k vaší pozici, protože jste také zástupkyně instituce a ne pouze zástupkyně vaší strany, tak jste měla, měla so, souhlasit s tím, aby to bylo zařazeno jako samostatný bod na pořadu jednání, protože si myslím, že přece jen je zde nutná, nutný určitý respekt pro náš výbor. Myslím si, že to téma je opravdu dostatečně závažné, to, kterým se teď zabýváme a um, neměli bychom udělat nějaké nevhodné výklady, aniž by ten, pořad, ten bod byl oficiálně zařazen na pořad jednání. Myslím si, že to je otázka respektu k našemu výboru a k jeho členům. Mělo, bylo by potřeba o tom hovořit s koordinátory. Já již jsem to říkala jménem své frakce, považuji to, že to není korektní korektní Samozřejmě dobré, že paní místo předsedkyně komise v, s cílem transparentnosti souhlasila s tím, ale my potřebujeme o tom opravdovou rozpravu, aby to bylo zařazeno na pořad jednání, abychom přesně věděli, o čem budeme hovořit a ne, abychom to tady takto řešili narychlo, takto marginálně. marginálně. Je potřeba, aby ať už to bude tento generální ředitel nebo jiný, to není až tak důležité. Už jsme se v minulosti zabývali otázkami, někdy i antagonis, antagonismus zde byl určitý, protože možná jsme spolu všichni nesouhlasili, takže pokud se máme tímto bodem zabývat, tak ať je oficiálně zařazen na program jednání, protože to je vlastně součástí probíhajícího postupu, takže nevím, do jaké míry o tom můžeme teď mluvit tak narychlo, jen tak lehce, protože ta Tady se opravdu jedná o OLAF, o nezávislou instituci a o osobu, která je v jeho čele, takže se domnívám, že to je dostatečně závažná věc na to, aby se řešila takto rychle a takže nyní si nemůžeme dovolit reagovat jenom tak, protože to téma je opravdu příliš závazné. Takže mrzí mě to, že jsem vlastně tom nemohla mluvit. Myslím si, že ve smyslu nezávislosti OLAFu, samozřejmě by se to nemělo vztahovat na právní eh, svobodu, protože ten úřad samozřejmě jako ostatní je také právně eh, odpovědný za tu svou činnost, za, pod, jako podobné policejní organizace vlastně to vlastně existuje zde v evropské právo v této úrovni. Ano, já jsem prosím vás také poslouchala, takže prosím vás poslouchejte i vy mě je to vlastně věc, na kterou můžeme být eh, hrdí na evropské úrovni je to vlastně ojedinělý e, postup, ještě jsme to neřešili. Je to prostě problém, který se vztahuje nejenom na jednu osobu, ale na více osob. Na to jsem upozornila a paní místo předsedkyně byla tak milá, že nám sem přišla znovu e, vysvětlit tento problém, za to jí děkuji. Kolega Štás je další na seznamu řečníků. Děkuji, paní předsedkyně. Já osobně bych se asi tak nevzrušoval. Myslím si, že je Můžeme také určitým způsobem neformálně pohovořit o tom, co se děje a jak komise reaguje na vlastně tento požadavek. Myslím si, že to bereme nyní na vědomí. To, co nám zde bylo sděleno, samozřejmě o tom ještě budeme moci později diskutovat i v našem výboru. Ano, samozřejmě. Myslím si také, že se o tom budeme mluvit ještě dále, takže já se k tomu nestavím tak vyhraněně. Chtěl bych ještě položit otázku paní Georgievě, jakožto místo předsedkyní komise. Vy jste výslovně řekla, že komise podle nařízení o e, zaměstnancích vlastně bude eh, vlastně svým způsobem eh, porovat ředitele v tom, co dělá, jaké, že bude moci dále vykonávat svou činnost, že to neovlivní jeho kontakty. Takže to je jen otázka pro informaci. Samozřejmě četli jsem nějaké informace v tisku, které proběhly v médiích tam za, tato záležitost byla, měla být postoupena Evropskému soudnímu dvoru. Je to tak? A pokud tomu tak bude, tak už vlastně, pokud ten generální ředitel bude, před, bude tady ta otázka řešena před Evropským soudním dvorem, tak jakým způsobem potom zde samozřejmě bude potřeba určité právní podpory, takže rád bych získal určitou informaci od vás, pan kolega Pirinsky. Děkuji. Na začátku tohoto bodu jsme vyjádřili uspokojení, že zrychlený postup byl schválen, abychom řešili ty obavy, které máme a možné narušení pravomocí orgánu pro výbor pod ohled pokud je o sekretariát. A co se týče obav paní Alessander, to jsme se sešli okolo rozhodnutí, které se nám je jako nezbytné. Pouštět se do tématu, které jste navrhla, to je eh, zbavení imunity, určitě si objevujete, že je to zcela mimo pořad jednání. Vy jste sama řekl, že to vlastně poprvé něco takového bylo řešeno a zabýváme se nesmírně citlivou a zatím zcela neproskoumanou oblastí a výzvou. A je naprosto nemožné se pouštět do jakékoliv diskuse, jakožto nějaký si přídavek na programu a je to porušení zás, zásadních pravidel a řádného procesu. To vůbec nesouvisí e, s tím, co jste řekla, že to souvisí s, e, má, změněte určitě právní aspekty a další. My prostě nemůžeme tuto věc řešit tak, jak jste to učinila. Takže chci skutečně zde eh, se vyjádřit k jednacímu řádu. Já říkám, abychom přestali s touto rozprou hned teď. A to je jediný přijatelný způsob, jak tuto věc můžete vyřešit. Ve vší úctě bych vás chtěl požádat, abyste takto postupovala. Děkuji vám. Kolega Stas, bitte. Kolega Stas? Okay, good. Bez mikrofonu. Dobře, paní místo předsedkyně. A, moment, ještě někdo se hlásí? Paní Schmidt. Děkuji, já jsem pouze chtěla stručně reagovat na eh, kolegu Pirinského. Toto umělé rozhorčení do mě připadá skutečně eh, nepřiměřené. Eh, mně přijde legitimní ptát se, co se stalo, když generálnímu řediteli takovéto organizace je částečně zrušená imunita. Já si myslím, že v takovém případě e, se můžete ptát na následné otázky, ano. Takže prosím, nechme, jak se říká u nás, kostel v obci a nechme proběhnout řádný právní postup. Nicméně to, že se na to ptáme, to já naprosto chápu. Tak teď tedy paní Georgieva. A ne, ještě pan Novakov, omlouvám se. Děkuji, paní předsedkyně. Je to poprvé, co slyším, že by se že by někomu vadilo diskutovat o zrušení něčí imunity, něco takového. Já si myslím, že takovéto klíčové pozice pro naši práci by měly vždy být předmětem debaty, vždy by měly být předmětem otevřenosti takže nechápu, proč by tady měli lidé takto vášnivě vystupovat. Jsme všichni ve veřejných funkcích, takže my všichni a nám podobní by všichni měli, všichni měli vždy podlehat debatě. Paní Ajala, ale pak už bychom měli dát slovo paní komisařce, ano? No, děkuji. Já souhlasím s tím, že o tom musíme diskutovat, ale předpokládám tím pádem, že kolegové třeba možná měli vědět, že o tom debatovat budeme. A proto si myslím, že bychom to měli dát řádně na pořad jednání, protože pořad jednání o tom nemluví. Hovoříme o nějakém administrativním rozhodnutí o dozorčím výboru a to není vůbec transparentní. Není to ten správný způsob, jak o věcech diskutovat. Samozřejmě, že máme různé limity a eh, já bych požádala eh, o názor také právní službu, aby nám řekla, do jaké míry o tom debatovat můžeme. Konec konců i nařízení o OLAFu generálního ředitele chrání. Samozřejmě komise eh, zde má taky určitou roli, takže víte, mně by se víc líbilo, o tom nediskutovat takto jako oblesku z čistého nebe. Ráda bych, aby to bylo na agendě. Já se omlouvám, já jsem prostě vášnivá žena. To je v mé přirozenosti, možná se vám to nelíbí, ale takovými u nás zkrátka jsme. Myslím si zkrátka, že by toto téma si bylo zasloužilo větší míru respektu. Tak to nepomáháme ani nám, ani Olafu, ani paní místopředsedkyni. A dobře, tak já k tomu taky řeknu ještě jednu větu. Já jsem jsem e, byla zvolena jako předsedkyně našeho výboru a k našemu výboru přísluší podle e, příloh smluv e, mluvit o jaksi o podvodech a jinými slovy o Olafu a musíme tím pádem mluvit i o tom nejnovějším v této souvislosti. Prostě já vám mohu všem jenom poradit, abychom tento příběh, který samozřejmě zle sledovat formalisticky, pakliže chceme zabránit tomu, aby se o tom mluvilo, no tak to formalisticky můžeme udělat a nic to nikomu nepřinese. Eh, my bychom se skutečně, ne, nedostanete slovo, my bychom se skutečně blamovali, kdybychom o tom nemluvili, eh, když už řešíme něco podobného. Eh, my jsme toto měli na pořadu jednání vlastně jeden den po těch teroristických útokem. Tam by to bylo ještě příslušnější, ale já si myslím, že dnes byl eh, první den, kdy jsme o tom mohli mluvit. Teď má slovo paní místo předsedkyně, prosím. No, já bych se vyjádřila k té otázce, která nám byla položena. Generální ředitel má nárok na to, aby eh, žaloval komisi u Evropského soudního dvora. Pakliže považuje rozhodnutí, nějaké rozhodnutí komise za eh, takové, které jaksi spochybňuje jeho nezávislost to je článek 17 bod 3, nařízení. Já v tuto chvíli nemám nic, co bych k tomu mohla dodat nad rámec toho, že pokud generální ředitel eh, považuje eh, tuto událost za porušení jeho nezávislosti, tak podle nařízení má právo, které muža nemusí využít, ale eh, to je zcela na něm, já to nemůžu nijak soudit. Děkuji. Děkuji, pane, pane Francene, vy k tomu nechcete nic říct? Všechno jasné, všechno jasné, výborně. Tak mám pro všechny kolegy dobrou zprávu. Hlasovat budeme 24. května o návrhu komise a pozměňovací návrhy by byly velmi nevítané Eh, my jsme se dohodli, že změny nebudou a ráda bych to tímto všem připomněla, takže to je tedy dobrá zpráva pro naše kolegy. Eh, další zasedání, tím jsme tedy ukončili dnešní program schůze. K různému bodu nic nemáme, uvidíme se 26. dubna v 15 hodin. Děkuji, ukončuji schůzi.